Good morning, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte na zasedání našeho podvýboru. Vítejte na našem podvýboru. Všechny vás zde srdečně eh, vítám a když dovolíte, já přijdu do svého jazyka. Jsem eh, z České republiky, nebojte se, čeština je krásná a můžete si ji také poslechnout. Takže, když dovolíte, prosím, vezměte si sluchátka. Nejdříve bych eh, rád, abychom si schválili dnešní program. Všichni ho máte napsaný, máte ho před sebou. Má někdo nějaké námitky vůči programu nebo doplnění? Nikdo nemá, takže můžeme rovnou přikročit k eh, bodu číslo dvě. Eh, máme velice zajímavý program, v podstatě jsou to tři bloky, které budeme probírat. První blok bude reakce na hybridní hrozby, které máme v zádech. Potom se seznámit tedy se operací Atalanta a poslední zajímavý bod dnešního jednání bude příprava ozbrojených sil Středoafrické republiky pro bezpečnostní výzvy zítra. A dovolte mi, abychom vstoupili do programu rovnou in medias res. To je pro mě osobně neobyčejně zajímavý bod, který se týká hybridní války, toho pojmu, který čím dál tím častěji u nás používáme. Pro mě ten pojem je e, osobně velmi důležitý, protože jsme ho začali používat v souvislosti e, s okupací Krymu, v souvislosti s událostmi na východní Ukrajině a to byla ta živná půda, která dala možnost vzniku pojmu hybridní válka. A já si dovolím eh, uvítat dva zácné odborníky, kteří odevřou naší diskuzi, a to je pan Heinrich Bros, Assistant Secretary General for Defense Policy and Planning, a pan Jorge, Jorge Domeko, Chief Executive of the European Defense Agency. So I think who want to open... Tak, ehm, nevím, kdo začne, pánové. Pan Domek, máte slovo. Thank you, Chairman. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Je mi velkým potěšením eh, s vámi dnes diskutovat toto relevantní eh, téma. Zejména jsem zde velice rád, eh, že tady je vedle mě ehm, vicegenerální tajemník pro eh, obranou politiku a plánování z NATO, pan Braus. Je to okamžik spolupráce, kde eh, máme dvě instituce, které mají na starosti rozvoj dalších kapacit NATO a EU v této oblasti. Evropská obraná agentura a plánovací eh, proces v NATO. Není pochyb o tom, že geopoliticky vzato žijeme v turbulentní době. Naposledy, když jsem před vás přestoupil, právě došlo k tragickým událostem v Paříži v listopadu. Francie pak podle článku 42.7 smlouvy o EU využila doložku o solidaritě. V reakci na tyto útoky byl i Brusel uzavřen nejvyšší možnou mírou bezpečnosti. Linie konfliktu v 21. století se stále více stírají a jaksi rozdíl mezi vnitřní a vnější bezpečností už není tak patrný. Konflikt na Ukrajině a situace v Sýrii a Líbii dnes představují vážné výzvy pro EU, její občany a její zájmy. Čas je velice drahý. Je potřeba vybudovat společný přístup, abychom mohli efektivně čelit hybridním hrozbám. A proto je zásadní zaměřit se na schopnosti a dovednosti členských států a EU jako celku předvídat a rychle a koordinovaně reagovat na takovéto hrozby. Máte-li pohyblivý cíl, potřebujete být flexibilní a vaše nástroje musí být přizpůsobitelné. Hybridní válka je takový pohyblivý cíl a já se nechci zaměřovat příliš na její definici. Nicméně dovolte mi začít eh, takovou stručnou úvahou o tom, co může hybridní válka představovat. Je to kombinace konvenčních a nekonvenčních, vojenských a nevojenských, otevřených a skrytých akcí, které mají vytvářet nejasnosti a zmatky, co se týká jejich podstaty, původu a účelu. Jistě si všimnete, že zde je určitá paralela mezi popisem tohoto a mezi konfliktem, který probíhá na jižní a východní hranici EU. Hybridní hrozby se zároveň provádějí státními a nestátními aktéry podél všech vlastně operačních liní, které si dovedete představit. To se děje nejen výlučně v rámci vojenské sféry, ale také ve sféře diplomatické, informační a hospodářské, co se týká daného konfliktu. Ze své perspektivy mohu, mohu říci, že všechny tyto jednotlivé prvky, například třeba informační válka, kybernetické útoky, konvenční vojenská agrese nebo destabilizační akce, jsou každý zvlášť e, dobře známy, ale ten synchronizovaný, kombinovaný přístup e, k, nám, k tomu přidává nový rozměr našemu chápání agresí. Teoreticky vzato Evropská unie e, je poměrně v dobré pozici čelit hybridním hrozbám, protože hybridní taktika zahrnuje užívání kombinované strategie vojenských a nevojenských nástrojů což je v podstatě podobné e, komplexnímu přístupu EU k vnějším konfliktům. Nicméně hybridní válka využívá schopnosti e, kde Evropská unie není tak dobře vybavena, ani na institucionální úrovni, například v oblasti teritoriální obrany, kyberbezpečnosti anebo strategických komunikací. Jednotlivé členské státy mají adekvátní schopnosti přímo v terénu, ale musí se naruči, naučit tyto prostředky nasazovat koherentněji a komplexněji. Prvky, ze kterých se stává hybridní válka, nejsou Evropské unie a jim členským státům neznámé, ale varující realita je, že zatím neexistují žádné efektivní e, antikybernetické dovednosti. Proč je hybridní válka tak nebezpečná a může znamenat destabilizaci? Protože je snadná, je levná, zejména pro externího agresora, ale pro oběť je velice, velice nákladná. Útočník se může schovávat za tou vší nejistotou a zmateností, zatímco cíl se schovávat nemůže. Členské státy apelovaly na EU, aby přeskoumávala možnosti reakce, e, které by členským státům umožnily vybudovat si obrany schopnost proti hybridním hrozbám a v tom kontextu, aby se zlepšila kvalita a metodika evropské strategické komunikace. Jak víte, v červnu Rada pro eh, obranu zdůraznila potřebu mobilizovat nástroje EU tak, aby bylo možno lépe čelit eh, hybridním hrozbám v rámci intenzivního partnerství. Eh, vysoký zástupce pro zahraniční věci a otázky obrany pak vyzval, na, vyzval na to, aby i na to se zaměřilo na otázku čelení hybridním hrozbám. V rámci plnění tohoto cíle SVČ, podpořena Evropskou obranou agenturou a komisí, v současné době finalizuje návrh společného rámce o hybridní válce. Toto společné komuniké bude představovat základ naší další práce eh, v oblasti hybridních hrozeb do budoucna. Nicméně eh, už teď můžeme učinit určité konkrétní kroky. Pakliže chceme efektivně bojovat s hybridními hrozbami, potřebujeme jasné zaměření na rozvoj kapacit, rozvoj schopností. V rámci bezpečnostní eh, obrané agentury zvažujeme tyto kapacity z různých úhlů řešíme, eh, zohledňujeme všechny, veškerý rozvoj, včetně doktrín, až po eh, rozvoj nového výcviku, licencování, certifikace a zohledňování například celých cyklů nějakých dovedností od jejich vzniku až do jejich zániku. Role naší agentury je hodnotit rozsah, do jakého hybridní hrozby ovlivní vývoj kapacit v Evropě a to v nejširším slova smyslu tomto smyslu je důležité si připomenout, že ne všechno je hybridní hrozba. Musíme mít jasně definovanou eh, roli vojska na všech úrovních krize. Jeden z našich hlavních úkolů je eh, vypracovat eh, jaksi společné chápání toho, co tato hrozba znamená a jaké může mít dopady. V tomto smyslu naše agentura provede Příští týden cvičení zahrnující celou řadu aktérů jako SVČ, komisy, NATO, členské státy, akademiky a tak dále. A v rámci tohoto cvičení provedeme celou řadu analýz, které mají za cíl identifikovat dopady, implikace hybridní války na rozvoj eh, kapacit v EU. Výsledky budou představeny ministrům obrany v Dubnu a budou sloužit jako pomoc pro ně při boji eh, s hybridními hrozbami. Zároveň je naším cílem provést zátěžovou zkoušku stávajících priorit na evropské úrovni a identifikovat možné, možné oblasti, kde je potřeba se změnit. V tuto fázi nelze předejmout výsledky tohoto cvičení, nicméně klíčová otázka je, zda jsou členské státy EU připraveny bojovat s hybridními hrozbami. A na tu může být i nalezena odpověď. Může se třeba stát, že budeme mít správně nastavené priority, ale budeme muset změnit způsob využití našich kapacit tak, aby byly využívány kom, eh, koherentněji a komplexněji. Kromě toho, výstupy z tohoto cvičení s nejvyšší pravděpodobností jasně ukáží na potřebu dále budovat kapacity, například eh, podpora vojska pro civilní účely, eh, to znamená třeba sběr informací, jejich analýza, a nebo nadnárodní strategická komunikace. Každý takovýto cíl umožňuje zlepšit eh, obrané kapacity. Dovolte mi zdůraznit, že naším záměrem není objevovat Ameriku a připravovat pouze nějakou sadu kapacitních programů nebo něco takového. Ne. Toto cvičení nám umožní zjistit, kde je potřeba, eh, kam je potřeba napřít naši snahu, jakým způsobem se mají využívat ty kapacity, které už existují, anebo se vyvíjejí. Pokud to bude nutné, možná budeme muset změnit své zaměření. Eh, rád bych využil tuto příležitost k tomu, abych eh, vás stručně informoval o nové globální strategii ta dá členským státům od roku 2003 vlastně první možnost přizpůsobit své obraně bezpečnostní zájmy. To je zapotřebí, zejména vzhledem k červencovému samitu NATO ve Varšavě. A to pak umožní členským státům eh, a naší agentuře využít tuto příležitost a přispět naší expertízou k tomu, aby se tato globální strategie přeměnila na vojenské schopnosti, které EU potřebuje aby mohla čelit eh, takovým hrozbám, jako jsou třeba hrozby hybridní. Čelíme eh, velice problematickému bezpečnostnímu prostředí, ale jsme stále uvězněni v paradoxu bezpečnostních hrozeb na straně jedné a stále menšího objemu prostředků pro boj s nimi na straně druhé. A to eh, přesto, že evropský ekonomický výhled se zlepšuje. Globální strategie, stejně jako strategie komise Evropský obraný akční plán, nabízejí možnosti posílení spolupráce a posílení obraně průmyslově technologického základu v Evropě, který má za cíl hánit autonomii Evropy. Jak už jsem řekl, ne každá hrozba je hrozbou hybridní. A v reálu bude e, omezená vojenská kapacita. Jinými slovy, je potřeba posílit synergii mezi armádou a civilním sektorem. Já jsem vždy zdůrazňoval, že je potřeba investovat do eh, vývoje a rozvoje, jak se tak říká, dual use, to znamená dvojího použití. My si nemůžeme dovolit duplicitní výdaje v této době. Inovace v současné době eh, pochází především od high-endových eh, vysokotechnologických, jaksi high-tech společností to jsou právě ty firmy, které eh, často činí průlovy, průlomy jak v oblasti vědy, tak v oblasti technologií. Jak v USA, tak v EU se eh, utrácí obrovské částky na civilní výzkum. Je v našem zájmu rozvoj v civilním sektoru pečlivě sledovat, protože technologie dvojího použití tady vždy byly a je potřeba je náležitě využívat i dnes. Nicméně nesmějí být používány jako opodstatnění škrtů v oblasti obrany a nebo škrtů v oblasti výzkumu a vývoje v obraně. Technologie dvojího použití budou stále důležitějším prvkem eh, evropské eh, průmyslové infrastruktury, ale sami o sobě nezajistí strategickou životaschopnost evropské obrany jako takové. Pakliže je nám obrana skutečně drahá, musí do ní vlády náležitě investovat. Realita je taková, že pakliže nebudeme využívat svůj obraný průmysl, přijdeme o něj. Průmyslová fragmentace je bohužel i nadále překážkou naší konkurenceschopnosti. Musíme si zachovat eh, zacílení na výsledky v jednotlivých programech a řešit ty eh, naléhavé nedostatky, které například eh, zdůrazňuje ten revidovaný plán rozvoje kapacit. Ale lze je řešit například tím, že bychom eh, vytvořili pr- anti, um, antihybridní centrum, řešili bychom otázku raketové, raketového povědomí pro použití pro oblast vesmíru a další otázky. Pakliže se nezaměříme na tato témata teď, Nedostatky, na kterých jsme se už shodli, eh, s přihlednutím k tomu, co jsme řešili eh, v NATO, budou nutně znamenat, že se věci budou řešit maximálně fragmentovaně na národní úrovni. A to by znamenalo velký krok zpět pro evropskou obranu, ale i pro celoevropský průmyslový eh, základ v oblasti obrany. Rád bych tuto příležitost využil k tomu, abych se zmínil o výzkumu a vývoji v oblasti SBOP. Naše agentura a komise si uvědomují, že investice dnes do obraných programů orientovaných na budoucnost je naprosto zásadní pro to, abychom měli ta obraná opatření, jaká budeme v příštích letech potřebovat. Zvláštní vyslanec vysoké představitelkyně nedávno dokončil zprávu o SBOP. Pakliže eh, vše proběhne dobře, tato přípravná práce by mohla znamenat první krok ke společnému výzkumnému a vývojovému programu v oblasti evropské politiky v víceletém finančním rámci. Hodnocená přidaná hodnota jednoznačně bude v tom, že se zvýší míra přijímání výzkumu a vývoje v průmyslu, a zajistí se produkce nových strategických kapacit pro naše ozbrojené složky v Evropě a dojde také k navýšení konkurenceschopnosti tohoto sektoru průmyslu. A to umožní obranému sektoru snižovat náklady tím, že bude moci více spoléhat na komerční technologie a civilní výzkum a vývoj. Nemusím říkat, že to samozřejmě ovlivní způsob, jakým eh, fungujeme, jakým eh, získáváme, eh, jakým zadáváme zakázky a jakým zachováváme klíčové technologie. Ale bude to mít jednoznačně pozitivní dopad na svobodu jednání Evropy a na ekonomiku. Ale ovlivní to pozitivně také schopnost Evropy býti důvěryhodným partnerem na světovém poli. Na hybridní válku musíme vždy pamatovat – Vznik autonomních systémů a tzv. chytrých technologií bude jeden z nejdůležitějších aspektů v rámci rozvoje, dalšího rozvoje eh, vojenské technologie. To znamená robotika, miniaturizace, to jsou dva příklady za všechny, které budou hrát stále důležitější roli. A proto je velice důležité uvědomovat si včas, k jak obrovskému technologickému vývoji dochází a to můžeme e, zajistit jedině tím, že budeme činí na výzkumných a vývojových fórech a že budeme interagovat s průmyslem. Je zde celá řada oblastí, které jsou přímo relevantní pro hybridní válku, například e, oblast kybernetiky, energie a nebo um, dr- e, sektor dronů. Je zde celá řada příkladů e, hybridních útoků, jak národně, tak institucionálně. Všichni jsme zranitelní. Dochází třeba k nasazování e, bezpilotních systémů bez jasného označení. To může velice snadno být i nástroj pro sběr informací a nebo e, může být použito jako nosič chemikálí a nebo i bomb protože e, tyto systémy dokáží letět autonomně několik hodin a unesou velké množství prostředků, abych tak řekl a není, nejsou omezeny na e, nějaký úzký počet, e, e, úzký počet vysoce rozvinutých států. Energetika je další důležitá oblast. Je potřeba, aby naše ozbrojené složky byly jaksi soběstačné a mohly být nasazeny dlouhodobě. Musíme zajistit energetickou soběstačnost například letišť. To je velice důležité. Musíme snížit energetickou závislost našich ozbrojených složek, ale musíme zároveň zvýšit jejich bezpečnost. Takže to jsou všechno oblasti, kde je zapotřebí, aby naše agentura dále posilovala svou interakci v evropské politice, tak abychom zajistili, že i názory vojenství a vojenského sektoru budou zohledněny při tvorbě politiky. Postup naší práce při boji proti hybridním hrozbám může klidně vést k tomu, že vztahy EU-NATO přejdou na zcela novou úroveň. Jsem si jist, že všichni v této místnosti si uvědomují, že my neustále zdůrazňujeme komplementaritu EU na to, musíme se vyhýbat zbytečné duplicitě, a to v obou směrech. Bezpečnostní podmínky na východě a na jihu Evropy donucují šéfy EU a NATO, aby si vypracovali takovéto lepší vztahy. EU a NATO, jejich spolupráce se tak intenzifikuje a to je jedině dobře. V kontextu hybridní války toto není volba, je to naprostá povinnost. Realita je taková, že v dnešní době EU a NATO spolupracují daleko více, ještě jaksi mimo původní vztahy, než eh, v rámci takzvaného systému Berlin Plus. Pravdou je, že vztahy EU-NATO jsou v podstatě asi nejlepší, jaké mohou být zastávajících politických podmínek. Spolupráce s NATO musí zahrnovat i úzkou koordinaci strategické, eh, strategických informačních eh, zpráv a činností. To znamená výměna informací, katalog kroků pro eskalaci a deeskalaci a hybridní reakce na hybridní hrozby. Nicméně rád bych zdůraznil, že EU má skvělou pozici k tomu, aby, na, aby umožnila řešit hybridní hrozby. Samozřejmě máme jednak zde komplexní přístup Unie, efektivní e, združení politické, humanitární, vojenské a další činnosti. Ale e, proč je postoj EU tak silný? Vezměme si otázku kybernetických hrozeb. E, Evropská strategie pro kyberbezpečnost řeší otázku kybernetických hrozeb komplexně. NATO provádí e, obrovský objem práce v oblasti kyberbezpečnosti, ale zaměřuje se vyloženě na kritické prvky infrastruktury, na kterých je NATO jako organizace závislá rizika pro kritickou infrastrukturu v rámci EU, a tím tady myslím většinu, nespadá do e, pole působnosti e, Severoatlantické aliance. To je naše zodpovědnost a e, naši kritickou infrastrukturu musíme chránit my sami, a to jak v hybridním kontextu, tak v kyberkontextu. Je potřeba nebrat ty systémy a infrastruktury, které vytváří naší společnost jako dané, protože jejich narušení může mít přímé dopady na celou řadu dalších sektorů. Evropská unie by, mohla vý, by se mohla výrazně posunout vpřed tím, že by v této oblasti začala řešit například otázky sdílení informací, jejich dohledatelnost, technologií, vzdělávání a zvyšování povědomí. A tím, že by združila vojensko-civilní přístup do přístupu jediného. V rámci tohoto naše agentura vyvinula Eh, cvičení na eh, rozhodování v oblasti kybernetických hrozeb, kde řešíme i otázky eskalací takovýchto konfliktů. Toto cvičení proběhlo velice komplexně, zahrnovalo i eh, sektor průmyslu, kritickou infrastrukturu, její operátory, a to jak na straně pozorovatelů, tak na straně účastníků. Kromě toho, EU má celou paletu nástrojů od Evropské komise a v podobě jejich agentur, které mají přímý vliv na širší politiku EU a které mohou být relevantní v celé řadě oblastí, které jsem právě uvedl. A je celá řada dalších příkladů, kde by tato logika mohla být i aplikována. Pakliže Evropa uspěje v tom, že nabídne důvěryhodnou reakci na hybridní hrozby, umožní nám to jednoznačně smysluplným způsobem přispět k bezpečnosti Evropy staneme se relevantním partnerem a poskytovatelem bezpečnosti spíše než pouze uživatelem bezpečnosti. V obou těchto oblastech naše agentura hraje důležitou zprostředkovatelskou roli. A to můžete vidět v našich stávajících a plánovaných činnostech. Na závěr mi dovolte zdůraznit důležitost spolupráce EU-NATO v tomto kontextu. Naše kolektivní reakce na hybridní hrozby je obrovskou příležitostí. Dostáváme se do klíčové fáze v obou organizacích před eh, příštím zasedáním eh, Rady ministrů a před Varšavským summitem NATO. Je potřeba maximalizovat všechny příležitosti, které tyto dva milníky představují. To zahrnuje mimo jiné vyšší zaměření na to, abychom zajistili že budeme vysílat stejný strategický signál. Jinými slovy, že spolupracujeme v diplomatických i vojenských opatřeních v oblasti informací a v oblasti činnosti v finančně, ekonomickém a energetickém sektoru. Komparativní výhody EU eh, e a NATO je potřeba maximálně využít. Je potřeba využít odstrašující efekt NATO a komplementaritu našich nástrojů. To je, myslím, důvod sám o sobě, proč bychom měli více spolupracovat. To je vše. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Domek, za e, moderní pohled na hybridní válku a za informace o cvičení, které se chystá. A dříve, než dám slovo panu Heinrichu Brosovi, já bych měl jednu poznámku k vám, pane Domek. E, možná, že to je spíš prozba než, poz, než, než e, poznámka. Součástí hybridní války je samozřejmě boj s těžkou municí dezinformací. A pokud já vím, eh, Evropská unie tuto bitvu prohrává. Když si vezmete třeba ty miliony euro, které Rusko vkládá například do programu eh, Russia Today, a srovnáte to s tím, co dělá Evropská unie vůči dezinformacím, tak je to skutečně nepoměrné. V roce 19, 2014 Evropská rada dala pokyn eh, paní komisařce Mogherini, aby vytvořila tým, který se bude zabývat eh, deformacemi, dezinformacemi pocházejícími z Ruska. Ten tým byl vytvořen. Ten tým má osm lidí, slovy osm lidí. Komise na to nevydala žádné zvláštní prostředky, hradí těchto osm lidí e, z běžného rozpočtu, který už byl schválen. Takto se té rozkladné činnosti kterou vede v hybridní válce Rusko vůči Evropské unii, neubráníme. Tak se vás chtěl poprosit, jestli by nebylo možno z vaší strany, ze strany vaší agentury, vyvinout, vyvinout eh, aktivitu, aby se ta obrana proti dezinformacím eh, eh, z Ruské federace zlepšila. To byla moje poznámka a nyní bych si dovolil pana Heinricha Brouse Eh, požádat o slovo. Floor is yours. Sir. Máte slovo. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, dámy a pánové. Já bych rád v první řadě poděkoval za eh, vaše milé pozvání do tohoto výboru a těší mě, že se mohu zúčastnit této diskuze o hybridních válkách a na to napějených schopnostech společně s panem ředitelem Evropské obrané agentury, panem Domekem. Parlament Evropský a národní parlamenty hrají klíčovou úlohu, když se hovoří o zajištění bezpečnosti a odrážení hrozeb v Evropě. To představuje řešení komplexních a mnoha četných druhů hrozeb Um, je zapotřebí mít také široké veřejné podpory, abychom jim uměli čelit. To představuje totiž i tu schopnost národní odolnosti. A abychom um, měli tyto schopnosti, je zapotřebí provádět neustálý otevřený dialog. Ti minulí i současní nepřátelé rozvinuli uh, opravdu kreativní a rozsáhlé dvojaké, řekl bych, komplexní eh, spektrum nejrůznějších druhů zbraní. Ale co jsme my zaznamenali v posledních dvou letech, eh, zejména ze strany Ruska, také eh, islamský stát, Daesh tyto zbraně používá. Je to široká škála politických, civilních a vojenských zbraní, které jsou v tomto sloučeny. Uh, a um, používají je tedy, aby využívali zejména těch slabých míst, zranitelných míst za svými účely. Z hlediska na to tyto hybridní války se zakládají právě na sofistikované kombinaci těch konvenčních a nekonvenčních prostředků, um, otevřených i krytých prostředků, aby dosáhli svých geopolitických a strategických cílů. A asi uh, zaznamenáte, i z toho zhodnocení pana Domeka i našeho hodnocení ze strany NATO je to téměř e, zhodné. Ty hybridní kampaně jsou vedeny e, tak, jak my to nazýváme, e, takové temné spektrum, to znamená postihují a zahrnují celé spektrum ekonomické, politické, kulturní, vojenské oblasti a pokud si připomenete ten způsob, jakým eh, Rusko eh, řídilo své vpády na Ukrajinu, tak to byl v podstatě model hybridní války od samotného počátku i do toho současného pokračování. Skombinovali všechny tyto prostředky v jedné takové v jednom takovém koherentním, sofistikovaném přístupu. Užívání těchto hybridních strategií bude i nadále dvojaké, protože oni tím následují své e, cíle a jejich aktivity e, v podstatě očekávají, že my e, budeme váhat i s možnou reakcí. Vyžaduje si to z naší strany opravdu koordinovanou reakci ze strany mezinárodního společenství. V případě Ruska to vyžaduje eh, vyhnout se přímé konfrontace, pokud to bude možné, i když využití také jiných než vojenských eh, prostředků eh, nemůžeme dát klást úplně stranou, jak se ukázalo právě i v případě Ruska a Ukrajiny. Ten charakter hybridních válek poukazuje, že na to, že tady je zapotřebí opravdu jako řešení zapojit jak mezinárodní vlády, tak mezinárodní organizace, pod které tyto spadají. Naše reakce musí být rozsáhlá a koordinovaná. Měli bychom být připraveni využívat veškeré možné diplomatické, spravodajské, ekonomické, informační možnosti a kanály, abychom je propojili. Proto Evropská unie a NATO může být efektivnější, pokud se vůči těmto hrozbám spojí. Jakožto následek tady toho řetězcového bezpečnostního prostředí eh, na to eh, uskutečnil Velský summit eh, v roce 2014. Tam se hovořilo právě o celé řadě oblastí napojených na tyto hybridní války, to znamená sdílení spravodajských Eh, informací, také vysílání eh, těch varování, sdělení strategických eh, komunikací a spolupráce s mezinárodními organizacemi a našimi partnery čelit hybridním válkám, to si vyžaduje posílit naši práci a řádně připravit akční plány. Je třeba mít detailní adaptační plány, abychom šli opravdu do hloubky a vyžaduje si to tedy podstatnou změnu našeho bezpečnostního prostředí. No a výsledkem eh, tady toho plánu na připravenost, který nazýváme RED, to si vyžaduje, aby eh, na to bylo, eh, mělo vůči roli a O tomto eh, hovořili a na tom se zhodli i ministři obrany na eh, summitu NATO na konci loňského roku. Ehm, tady máme v podstatě v případě hybridních válek se může zacílit i na několik eh, států, na několik národů. Nicméně jednotlivé státy mají omezené kapacity, jak jim čelit. Proto se pak odvolávají k mezinárodním organizacím, pod které spadají nebo jsou přidruženy a žádají je o pomoc. Základní roli NATO, jakožto podpůrce svých spojenců, tak to je vojenská role Cílem je eh, eh, jasně eh, vše zbrzdit a zabránit do rozšíření eskalaci vojenských konfliktů. A máme také schopnost pomoci našim spojencům a ochránit populace jejich zemí. To znamená, že to posílení připravenosti našich konvenčních a dalších složek si právě uh, vyžaduje řádnou přípravu tohoto plánu. Je to naprosto zásadní v tom, jak budeme čelit hybridním válkám. Ta naše strategie eh, má eh, takový rámec, eh, který se skládá z části připravit, zabránit a zareagovat. Ta přípravná část znamená identifikovat hybridní hrozby, uznat je na politické úrovni, zanalizovat a vhodně reagovat. Také je důležité, aby i spojenci identifikovali svá slabá místa, zapracovali na, na schopnosti odolnosti a jejich reakcí. Z jednotlivých pak států se žádá schopnost odol, odolat a také to klade velký důraz na tu podpůrnou reakci mezinárodních organizací, tedy aby i oni zapracovali na schopnosti odolnosti. A Evropská unie má širokou škálu nástrojů ke své dispozici a pan ředitel Domek o tom hovořil. Na to má schopnost zase poskytovat podporu v určitých oblastech, jako ochrana infrastruktur a kybernetická obrana. A celá ta připravenost eh, vlády na národní úrovni, ta také může za, mm, pomoci zabránit hrozbám eh, z hlediska. A na to si myslíme, že je zapotřebí důležitá politická vůle a mít k tomu ale také opravdu důvěryhodnou eh, mm, vojenskou početnou složku ehm, musíme být připraveni vysílat své složky rychle a na to, aby mělo umět reagovat a rozhodovat rychle. To je vše klíčové, abychom opravdu důvěryhodně zasáhli. Ta hybridní kampaň proti spojencům nebo NATO, pokud by k něčemu takovému došlo, tak tady je spojenectví opravdu zapotřebí. My se zaměřujeme také na tu otázku spojenectví s dalšími organizacemi, abychom mohli spojit prostě maximální množství eh, zdrojů eh, ve eh, prospěch této obrany. Tady je zapotřebí opravdu zmobilizovat veškeré prostředky. Nicméně ta obrana, eh, to nejsou jenom vojenské prostředky, do toho se zapojují i nejrůznější civilní složky a jiné možnosti, jako například ekonomické sankce. Aby naše strategie byla opravdu efektivní, tak ty tři pilíře musí být posíleny komplexní eh, koordinovanou a efektivní strategickou komunikaci, abychom jim uměli čelit těm lžím a propagandě a abychom jasně vysílali i to naše sdělení. Proto je zapotřebí, aby fungovala strategická komunikace národu, NATO a pokud bude zapotřebí, tak i Evropské unie. Tyto musí být opravdu úzce eh, sloučeny a částečně tím odpovídám i na vaši otázku, ale rád se k tomu ještě vrátím později. Navíc ta naše strategie má interní i externí charakter. To je ostatně zapsáno také v naší strategii. Ta interní složka tady v tom se na to snaží být proaktivnější, agilnější a snaží se navyšovat tu míru a schopnost odolnosti to si eh, vyžaduje opravdu efektivní zpravodajské služby, ale to není jednoduché mezi 28 národy, dále část analýzy, analýzy a situačního zhodnocení a rychlého či velice rychlého rozhodování, abychom podpořili vhodné politické a vojenské akce. Eh, nyní už jsme zavedli postupy, prostřednictvím kterých eh, na tu umožňují té radě NATO o 28 členů činit rozhodnutí v 8 či 12 hodinách. Tyto aktivity zahrnují vysílání a rozesílání e, složek a, a také kapacit. Toto vše je podpořeno také vysokou mírou požadavků na školení a cvičení a příslušných programů ze strany i našich všech um, spojenců. To si je vyžadováno nejen od vojáků, ale také od našich diplomatů a také zaměstnanců v hlavních městech. Takové programy jsme již zahájili. Ta externí složka požadavku od NATO vyžaduje vysokou míru koordinace s partnery, s relevantními mezinárodními organizacemi, konkrétně s Evropskou unii. To je naprosto klíčové, když se snažíme mm, bránit proti hybridním válkám. Na to má a musí přispět k podstatné reakci eh, a řešení této, eh, těchto hrozeb a pomoci všem, kterým jsou, jim ohrození. My eh, naši zaměstnanci a zaměstnanci EU identifikovali čtyři oblasti možné úzké spolupráce zhodnocení situace, strategická e, spolupráce, e, kybernetická obrana a vojensko-civilní spolupráce. Tady, co se týče e, kapacit našich a našich partnerů, um, mm, Evropská agentura provede ještě tento měsíc cvičení, kam jsme byli také přizváni, abychom se zúčastnili a v červnu na zasedání Rady EU a pak v červenci bude Varšavský summit NATO. Tam musíme dohodnout konkrétní doporučení pro spolupráci mezi NATO a Evropskou unii v této oblasti. To by mohlo vypadat následovně, alespoň z naší perspektivy. Za prvé, silná společná koordinace, příslušná rozhodnutí ze strany vysokých úředníků NATO a mělo by to vést k praktické e, schopnosti spolupráce. Za druhé ohlášení, že obě organizace se dohodly na dvou paralelních takzvaných playbox, kde budou vypsány postupy, e, jak spolupracovat mezi oběma organizacemi a také jak budovat e, ty postupy v průběhu hybridních krize a jak je narušit. Pak také budeme spolupracovat, proto ta, abychom otestovali tyto postupy v opravdu reálných cvičeních, možná průběžně prostřednictvím paralelních cvičení i v nadcházejících letech. My všichni víme, že toto nebude jednoduché, hmm, ale eh, generální sekretariat Jens Stoltenberg eh, je přesvědčen, že toto přinese opravdové eh, kvalitní výsledky, protože v tomto budeme tedy spolupracovat hmm, ta spolupráce mezi EU a NATEM je opravdu um, zásadní a bude to důležité téma i na Varšavském samitu. Abych to zhrnul, um, my už jsme si to vyslechli od pana ředitele eh, Domeka. EU a NATO e se snaží jít za splnění stejného cílu, tedy vylepšit naše schopnosti, pochopit a zareagovat na hybridní hrozby, Eh, rychle, eh, kvalitně rozhodovat, to, co se naší reakce týče a budovat naše schopnosti odolnosti vůči takovýmto hrozbám a zabraňovat šíření eskalaci konfliktu. Úzká spolupráce mezi EU a NATO nám eh, k tomuto přispěje. My si nemůžeme dovolit promárnit takovouto šanci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji velmi panu Brosovi za vysvětlení pozice NATO v hybridní válce. A já jsem si uvědomil, že žijeme skutečně ve velmi moderní době. Já jsem ještě neslyšel, že by byla podnikána cvičení hybridní válce. To je pro mě vlastně novinka je to e, velice důležité, že Evropská unie a NATO toto cvičení podniká dohromady. Děkuji mnohokrát. Já bych teď rád odevřel diskuzi a pokud e, nemá některý z koordinátorů zájem, já potom poprosím paní Gomeš, ale když dovolíte, paní Gomeš, já bych, než zapomenu, Eh, položil jednu svoji otázku, která se týká NATO. Eh, týká se onoho slovutného známého článku číslo 5, jak bránit napadené země členské státy NATO. Vztahuje se to i na napadení hybridními vojenskými prostředky. Připomínám například eh, takzvané zelené mužíčky, ziliony mužička eh, rusky. Eh, I think in English green man. Takové napadení zelenými mužičky. Je to relevantní napadení, které by se týkalo článku číslo 5 o vzájemné pomoci? To je moje otázka. Já vás poprosím, jestli bychom mohli tu diskuzi provést a potom budeme odpovídat, pánové, na ty otázky najednou. Paní Gomeš, prosím. Uh, thank you so much. Děkuji. Děkuji za ta dvě prohlášení a za takto velice podrobné vylíčení našich potřeb. To je opravdu něco, co nám umožňuje vystřízlivět, protože tady vidíme, jak velká je mezera mezi těmi opravdu urgentními potřebami a realitou z pohledu toho, jak jsme připraveni. Moje otázka. Jednak se bude týkat odolnosti, kapacit v oblasti kybernetického válečnictví, kybernetické války. Máte informace, či zmapovali jste, kolik těch klíčových oblastí či klíčových segmentů, například vládních, jsou pod kontrolou nějakých kybernetických organizací, o nichž nic nevíme, nevíme, odkud pocházejí. Můžeme poléhat na informace, které vůbec máme? Já se o tom zmiňuji, protože jsem se rozjela do Číny s výborem Libe a tam máme eh, čínská pravidla, která se absolutně rozcházejí s našimi pravidly pro ochranu údajů a eh, tam jsou obcházeny kontakty mezi eh, nimi a vládními agenturami zde na západě a to ani ještě není ten nejhorší případ. A to je e, důsledek sdílení schopností spíše než budování dalších schopností a kapacit v oblasti hybridních válek, tak jak je potřebujeme. A to je přímo propojeno s terorismem. Včera bylo to včera, co jsem se dívala na určité informace a tam například lidé v Libii hovoří o tom, že extremistické skupiny v Libii jsou si schopni převádět peníze do Spojeného království, do Turecka. No a jak je to možné? Je to možné pouze proto, že finanční systémy převodu peněžních prostředků jsou závislé na kybernetických eh, prostředcích a je to rychlé, přestože víme, že se jedná o základní pilíř eh, pro financování terorismu, tak nikdo nezakročil. A ještě využiji příležitosti a zeptám se přímo pana Brause na více informací týkajících se příprav toho ohlášeného možného zapojení EU a NATO společně v Egejském moři, abychom se nějakým způsobem dokázali vypořádat s uprchlickou krizí, která je zároveň bezpečnostní krizi, protože ti lidé prchají před válkou, před terorismem, no a má to obrovské dopady i na naši vlastní bezpečnost. Samozřejmě tady nás to zajímá mezi jinými, protože Turecko, které rozhodně je partnerem, který hraje dvojí hru, že tomu tak řeknu. by na jedné straně ochotně spolupracovalo, ale přece zároveň zde máme obrovský problém. Totiž otázka Kypru a vztahu EU a NATO s Kyprem. Takže usnadní to záležitosti, nebo je to spíš zkomplikuje? A s jakou úlohou tam můžeme počítat ti z nás, kteří nedávno um, přijeli eh, k vám do centrály, eh, tak víme, že tam je vše omezeno, vše má své meze. A přece i tam se spočívá, eh, se spolehá na to, když zadržíme pašeráka, že je musí nějaký partner přijet vyzvednout. A pak ještě mám otázku na pana vyslance Domeka k tomu obohacování možností civilně vojenské spolupráce a že budete využívat eh, RT. využíváme už eh, Horizont 2020. Já jsem byla zapojena do toho, aby právě takto to bylo možné, aby RNT bylo možné v rámci Horizontu 2020 eh, být využíváno. Těží se tedy z toho? A další otázka? Vzpomínám si, že po tom prvním pařížském útoku já a jiní ještě kolegové poslanci jsme jeli navštívit různá evropská obraná střediska a zjistili jsme, že v mezidobě Sicen a Incen se rozdělili a že máme najednou tolik různých eh, centra v rámci unijních institucí, když by to mělo být naopak, mělo by se sdílet, spojovat, propojovat. EU by se měla snažit, co nejvíc může spolupracovat a podporovat spolupráci mezi členskými státy. Zlepšilo se tam něco od té doby, nebo stále ještě máme e, tak roztříštěná střediska v rámci EU, která ničemu nepomáhá, sdílení informací mezi členskými státy opravdu vázne. A nakonec. Zdůraznili jste nebezpečí těch vzdálených systémů RPA pro hybridní válku a právě drony například by mohly být využívány či zneužívano pro dodávky výbušnin a tak dále a že se jedná o otázku kritické infrastruktury. My v parlamentu jsme schválili nařízení týkající se bezpilotních letadel, ale ta se týkala spíše civilního využití. A nevím, jak to vypadá v otázce vojenské a v tom rámci jsme neuvažovali o hybridních válkách. Eh, má agentura nějaké úmysly eh, v tom rámci? Děkuji, paní Gomeš. Eh, pane Nárte, máte slovo, prosím. Děkuji. Já chci v první řadě říci, že pro mne je OTAN zásadním pilířem pro mír a pro bezpečnost a následně je to takové strategické aktivum, které bychom mělo bez pochyby zachovat. V tomto to říkám úplně upřímně. Za prvé souhlasím s tím, že před námi obrovská výzva, tedy kybernetické útoky, které pocházejí z Číny a Severní Koreje. Ale pak je to také špionážní problém a jedním z těch špionážních problémů, to říkám podle mého názoru, je, jsou vlastně naši hlavní spojenci, tedy Spojené státy, kteří takto špionují ostatní i svoje spojenecké státy v rámci NATO. A Myslím si, že o špionáži tady nikdo neříká nic, protože to vlastně provádějí naši přátelé. Tak jak si můžeme vytvořit proti opatření proti našim přátelům, když to u nás funguje takhle? Za druhé, já souhlasím s těmi třemi postupy připravit, odradit a, obraň, a bránit eh, jako postup proti hybridní válce. A u těch kybernetických eh, útoků Eh, tady to už je takový dlouhodobý pojem. U nás jsme měli válku za nezávislost, a eh, tam eh, docházelo k infiltracím, k přímé konfrontaci, pak byla válka v Alžíru, to je paradigmatický příklad, pak válka ve Větnamu, tam už to všechno bylo a najednou jsme objevili hybridní válku a máme toho všude plno, ale ono už to dřív existovalo, tady nikdo nic nového neobjevuje, myslím si, kromě tady Slavková polonských válek, kdy to bylo teda klasicky ještě. Já si myslím, že je důležité říct následově. Já jsem za 25 let mého života byl válečným korespondentem a musím vám říci, že my novináři si nepřejeme ani propagandu, ani kontrapropagandu. Nikdy nepřikládáme důvěrnosti těm informacím, které k nám přicházejí. Vždy si je potvrzujeme, takže já jsem skepticky vůči jakýmkoliv opatřením kontrapropagandy i toho, co se říká v Russia Today. Eh, vynakládají na to spoustu prostředků a stojí to za houby. Takže mm, mm, k těm základním prvkům my tady máme opravdu Eh, závažnou hrozbu a to je islamský stát. Je to naprostá fyzická realita, je to naprosto ikonické. I dokonce v místech, kde nemají územní propojení, třeba mám na mysli Boko Haram, ti naprosto tady respektují islamský stát mezi Halepem a Farudžou vůči něčemu takovému, ta, a, a, jaká je realita tady, ty analýzy byly výtečné, měli jsme tu výtečné a, dokumenty a knihy, ale vezmeme to bod po boku, kdyby Irák nebyl fyzicky přítomen, a, tak generál Sulejman, který je zodpovědný za Pazdarany, a to zahrnuje vlastně všechny ty milice islamské až po ty jakékoliv menší milice, tak v tuto chvíli by islamský stát byl v Bagdádu a naše operační schopnosti v terénu jsou naprosto neefektivní. Já to vím, protože jsem hovořil se samotnými vojáky. Irácká eh, vojska ta téměř neexistují v podstatě je to proporčně 15 na jednoho a oni jsou schopni eh, obchvátit ramady za čtyři měsíce. Za čtyři měsíce s touto proporčností skoncovali. A dále Sýrie. Eh, Syrie tam eh, vlastně došlo eh, k destabilizaci, podobně jako v Iránu a v Rusku. Mezinárodní společenství opustilo ten laický sektor a v podstatě ty střední vrstvy lajkové, eh, křesťani, už ani nehovořím o salavitech, tak v podstatě eh, se nacházejí někde mezi mečem a zdí, mezi fundamentalisty, nebudu ani říkat al qaidu a Asadem. Takže co tedy udělalo kromě skvělých analýz to mezinárodní společenství v takovém scénáři strategického kolapsu, kdy to bylo naprosto jednoduché, stačilo e, tedy bombardovat třeba mosty nad řekou Tigris nebo nějaká strategická místa. E, co se neudělalo? A Rusové to udělali za tři měsíce. Dále Libie. To je scénář, vůči kterému jsme naprosto beze slov. Dvě izolovaná místa, Derna a Isirte, s obrovskou komunikační kapacitou. A ani nemluvím o oblasti Sahelu. V Sahelu tam jediní, kdo postupovali, to byla Francie a operace Bahrán společně s, Čackou, eh, s českými vojsky. Kdyby nebylo jich, tak islamský stát by už byl eh, na Mali eh, Tady nehovořím ani o rozsáhlém mauritánském území, to říkám, to je takové zaspalé ještě spící území, protože tady ta možnost expanze je obrovská, tam je obrovská kapacita s obchodováním se zbraněmi. Když se hovoří o stabilní zeměmi, tak já si myslím si, že Čad a Mauritánie to jsou opravdu dvě problematické země. Uh, a Boko Haram to je koridor, který existuje mezi jihem eh, Libie a Čadem. Jinak eh, a mezi nimi se nachází naprosto krásně osamocená Francie a Francie patří do NATO a ty země Jižního Sahelu jsou strategické, takže kromě těch studií, co teda ještě děláme? To je moje otázka. Děkuji, pane Nárte. Eh, nyní bych poprosil paní Lezing a všechny ostatní Eh, všechny ostatní řečníky, aby eh, se pokusili zkrátit svoje projevy, poněvadž máme ještě dva další body, které můžeme j'interviens comme le rapporteur de mon groupe. Hein. Pour mon groupe. Hein. Ano, já jsem přišla eh, později a neslyšela jsem vaše příspěvky celé. Nicméně nemyslím si, že bych měla jiný názor, kdybych tady byla bývala eh, byla od začátku. Mám takový dojem bezradnosti a musím říct, že to moc nechápu, nedovedu to pochytit, to, co jste říkali. Samozřejmě to souvisí s tím sižetem, řekněme, hybridního vedení války, ale jde i o vojenskou reakci, chápuli správně. A proto mám několik zcela konkrétních dotazů, když dovolíte. Mluvili jste o tom, že je potřeba zaujmout vojenská protiopatření. Eh, jaká to mají být opatření, to si nedovedu moc představit. A říkáte za podpory přiměřeného narrativu, přiměřené, za přiměřené podpory. Co tím přesně, prosím, myslíte? co to je ten přiměřený narrativ. No a e, když dovolíte, podívejme se na scénář nějakého kyberútoku zcela prakticky. To znamená, kyberútok, ten nepochází z nějaké vojenské centrály nebo z nějaké vysílací stanice Russia Today nebo odkudkoliv odinut. Takže já nevím, bude to nějaký, já nevím, třeba obchodní centrum v Nizozemsku nebo něco takového. Jaká je tedy ta vojenská reakce? Jak se na takovýto kyberútok vojensky reaguje? No a pak se má fantazie ubírá eh, tím směrem, to říkal konec konců už pan Nard, kyberválka není nic nového a nejsou to ani ti zelení mužičci kteří se eh, objevili v nedávné době. Jakým způsobem hodlá na to samo využít techniky kyberválky například v Sýrii a nebo eh, v jiných oblastech vojenského konfliktu? A nebo je jediné eh, použití hybridní války právě ten antimodel? A e, tady se nabízí otázka demokratické kontroly, protože pokud některé státy, řekněme Německo, by byly vtaženy do takovéhoto hybridního vedení války, jakým způsobem my jako občané budeme vědět, co kdo dělá? Mně je princip parlamentní kontroly velice drahý. E ta kontrola bývá velice silná v některých státech, nejenom v evropských státech, například u nás. Já bych ráda, aby to tak zůstalo. Jaké možnosti budeme mít něco takového kontrolovat a říci třeba ne, to nechceme. Nechceme se takového konfliktu účastnit. Děkuji. Děkuji paní Zing za velmi zajímavý názor také o tom, velice často přemýšlím. A nyní bych poprosil pana Schaffhäusera. Máte slovo, pane Schaffhäuser. Merci, monsieur le président. Il faut toujours euh, exiger ses droits. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že eh, vám je tato otázka skutečně velice blízká. Pan Nárt řekl, jaksi poměrně, řekněme, nediplomatičtěji, než byl mohl. E, co si myslí? A já musím říct, že s ním souhlasím, i když třeba z politického úhlu pohledu um, já a on nejsme tak úplně na stejné straně, protože jsme konfrontováni neskutečnou propagandou. Je to velice efektivní stroj, kterému čelíme. Co to vlastně je hybridní válka? Nevím, hybridní válka může, já nevím, začínat odbojem, Španělé, kterým hrozil Napoleon, Alžírsko. Vždyť hybridní válka přece existuje už po staletí. Takže co myslíme, je, že teď je hybridní válka novou hrozbou, která má opodstatnit novou reakci. Musíme čelit propagandě velice efektivní propaganda a je potřeba, abychom združili své prostředky, abychom využili synergie, abychom byli efektivnější. Já jsem pracoval pro DAS, pro SNECMu, pro všechny ty velké průmyslové skupiny. Všechny z nich, každá z nich je národní skupina. Pakliže by nebyl základní výzkum na národní úrovni, tak ani tyto skupiny, které dnes řídí obranu, by nevznikly. oni proti, prosím řídí obranu i třeba ve Francii, natož v Evropě. No, proč to fungovalo? Fungovalo to proto, že jsme vzali francouzskou techniku, německou industrializaci a německé techniky marketingu. Samozřejmě můžete to eh, probírat s lidmi eh, z výzkumu EDS, kteří vám klidně řeknou, že kdyby tam nebyli francouzi a Němci, nebylo by z toho vůbec nic. Prosím, jděte se jich zeptat, já to myslím vážně. Nemůžeme mluvit o ideologii, je potřeba zohledňovat fakta přímo v terénu. Takže, je to taková konfrontace s propagandou a myšlenka uvzájemnění, řekněme, ze společtění. Ano, na to je odpovědí pro evropskou obranu, sdílení prostředků. A pak se řekne, dobře, máme propagandu, která přichází od jinut a která jak si nám má pomoci vyhnout se vlastní propagandě. Já nevím, Hovoříme-li o Iráku, hovořili jsme o zbraní hromadného ničení, hovoříme o Líbii, vidíme, jaké výsledky jsou tam, vidíme, co se děje v Sýrii, Vidíme, co se děje na poli spojenectví s Tureckem. Vidíme, co se děje u Daješ. Já si myslím, že musíme být i vážní. Musíme si zejména eh, zamést před vlastním Prahem, hovoříme-li o propagandě. Ano? Je potřeba najít zde určitý stupeň vážnosti, něco, co funguje. Musíme zjistit, jaká je skutečná váha, jak je skutečný význam obrany a bezpečnosti a ta leží u státu. Pan Nárt zdůraznil tu důležitou roli, kterou tu hrála Francie a bohužel eh, to byl jediný stát, který se nějakým způsobem bránil proti těmto útokům. Nedělejme si iluze o sdílení prostředků bráněni budeme jedině dáme-li své prostředky do společné obrané politiky. A proto si myslím, že musíme mít i něco jako Dublin pro vojenský rozpočet. Samozřejmě potřebujeme e, společné kapacity. Evropa nám umožňuje komplementaritu v oblasti výzkumu, vývoje a využití prostředků. A to je, myslím, stupeň sdílení prostředků, ale nemyslím si, že Jde o to vzít všechny naše armády a nasypat je do jednoho pytle. Myslím si, že musíme mít i objektivnější přístup a je potřeba pracovat s realitou, ne s propagandou. Děkuji. Děkuji, pane Schaffhäuser. Váš příspěvek byl originální, jako vždycky. A nyní bych prosil pana Cemke. Máte slovo, pane Cemke. Eh, bardzo chciałem podziękować, ponieważ pan... Já bych rád srdečně poděkoval. Pan předseda hovořil o tom, že máme hovořit stručně a já se omezím na dvě záležitosti. Za prvé, hybridní válka. Tam se jedná o válku, která v současné době je velice účinná. Já však mám obavy, že náš přístup je spíše defenzivní, a zdá se, že spočívá hlavně v tom, že hledáme způsob, jak proti působit, pouze pokud nějaký útok je namířen proti členskému státu NATO. Ale otázka, Chce na to rovněž začít kombinovat vojenské a civilní prostředky samo o sobě? Pokud tedy vidíme, že někde jinde to funguje u někoho jiného, proč by to měli být pouze naši protivníci? A druhá otázka na eh, vedoucího Evropské obrané agentury. Já jsem se nedávno dočetl, že Evropská obraná agentura provedla v únoru cvičení ve Švédsku, na území Švédska. Vy jste se o tom nezmínil, přestože bylo nesmírně zajímavé, jak se celou problematikou uvedl. Já bych rád znal podrobnosti, čeho se týkalo to vojenské cvičení, jaké z toho vyvozujete závěry. Děkuji. Děkuji, pane Zemke, za vaše otázky. Myslím, že jsme již vyčerpali počet řečníků, bylo jich celkem šest, a proto vás, vážení pánové, poprosím, abyste na otázky odpověděli. Usuďte sami, jak budete odpovídat, můžete se střídat, můžete si sami vzájemně udělovat slovo. Prosím. Uh, Děkuji. Děkuji všem za vaše otázky. Otázky jsou velice všestrané. Já se pokusím se vyjádřit ke všem. Doufám, že na nic nezapomenu. Pokud ano, tak prosím, ozvěte se. A pak určitě mi ještě pan velsanec Domek pomůže. Začnu od konce. Neměli bychom i my přistupovat k prostředkům hybridní války, pokud jsme napadeni? Zajímavé na tom je, že Rusko je přesvědčeno, že už nyní Západ vede hybridní válku. Oni tomu říkají barevná revoluce a to, čemu se říká barevná revoluce, je pro ně západní intrika, která chce podlomit nohy samotné ruské vládě. Z jejich pohledu je to velice destabilizující a tak oni zdůvodňují například zásahy na Ukrajině. Takže hybridní válka je do určité míry otázkou vnímání. Ono úhel pohledu závisí na tom, kde sedíte, odkud se díváte, ale my z principu zatím tvrdíme, že hybridní válku nevedeme, protože přece jen je to válka a my přistoupíme k válečným operacím pouze v, za účelem obrany jsme-li napadeni. Tedy ano, vystihl jste to. Zatím jednáme pouze defenzivně a tak to budeme pokračovat. Obtíž spočívá v tom, že ať už státní nebo nestátní činitelé, kteří při přistupují k hybridním krokům vůči ať už spojencům nebo partnerům, se snaží zakrývat svou tvář. Jednat nejasně, nejasně i z pohledu cílu. Vytvářejí úmyslně šedou zónu mezi jednáním nevojenským a vojenským. A my jsme združením 28 demokratických režimů, které podléhají parlamentní kontrole. Jak můžeme kategorizovat určitý krok jako hrozbu? Od kdy se jedná o hrozbu? To je jedna z největších výzev a proto máme ten pocit bezradnosti, jak zde tady řekla paní Lösing. Co tedy děláme? jak k tomu přistupujeme. Masivním způsobem posilujeme situační vědomí, například systém varování, preemptivní systém, abychom při nejmenším věděli o tom, kdykoliv někdo přistupuje k hybridní kampani. A i v této oblasti bychom rádi účinněji spolupracovali s EU, protože EU má jedinečné kapacity pro situaci Například analýza, vyhodnocení, vědomí stavu věcí a to je pro nás nesmírně cené. Rovněž máme mezi svými členy Američany, takže díky spolupráci v rámci NATO bychom i vám měli možnost přístupnit například kapacity pro um, spravodajské sledování, které provádějí američané, tedy vše v zájmu účinné reakce na jakýkoliv hybridní válečný krok. Je třeba reagovat na propagandu propagandou? Tady trváme na jasném ne, nikoliv. My se snažíme bojovat s propagandou prostřednictvím osvěty bych tomu řekl, tím, že budeme citovat fakta, skutečnosti, budeme poskytovat informace, které jsou prokazatelně pravdivé. Alespoň takto k tomu přistupujeme z principu má to i určité slabé stránky. Jsme v nevýhodě ve srovnání se státem, kterému víceméně volí jediný muž, který se vyspí a ráno přistoupí k nějakému rozhodnutí. My musíme veškeré strategické komunikační prostředky koordinovat mezi 28 členy. V některých případech se jedná o parlamentní dohled a dohled veřejnosti. A to chceme podržet, aby tomu tak bylo. Ale z pohledu okamžité reakce, z pohledu konfrontace s hybridním útokem, kdy musíme reagovat rychle, to je otázka. Jakým způsobem můžeme situace hybridní války účinným způsobem a rychle reagovat. A tady reaguji na otázku pana Štětiny a paní Lusing. NATO je, NATO je organizace k obranným účelům, tedy my jsme vojenská organizace, ano, ale pod kontrolou politiků. A porovnejte si to s tím, jak si Putin připravil a jak intervenoval na Ukrajině, jak zasáhl tam. Ono někdy to ne všem dochází, že eh, tam nešlo pouze o sofistikovaný propagandistický útok. On vydíral například eh, Krym a Ukrajinu vydíral prostřednictvím ropy, plynu a v každém, na každé etapě Ukrajina mohla zasáhnout vojensky. Malí zelení mužičci na Ukrajině měli za zády obrovské eh, množství sil, které byly převezeny eh, na Ukrajinu a toho jsou rusové schopni ze dne na den 60 tisíc eh, příslušníků ze dne na den a dokonce použili nárazová vojenská cvičení, přes noc tam převedli tisíce, včetně, a to nám činí obavy, i jaderných kapacit. Takže to poselství zní, já jsem schopen reagovat na jakoukoliv eskalaci situace, a to vojensky. Ukrajina je naším partnerem, ale zároveň máme i spojence na tom východním křídle NATO, které mají obrovské obavy z toho, jak se situace vyvíjí na východě. Polsko, Rumunsko, nemluví o Pobaltí a nyní i Turecko má tyto obavy a my máme povinnost přijít s ujištěním, že v případě jakékoliv možné budoucí krize, kdyby ti se, tyto státy měly stát obětí hybridní kampaně, musí mít na to konkrétní prostředky a schopnosti, aby jim pomohlo a to rychle a účinně. Což potenciálně by mohlo znamenat, že u hybridní kampaně sáhneme po článku 5. Na to už nyní došlo k rozhodnutí, že eh, když by mělo dojít k hybridní kampani a velení dojde k závěru, že se o ní opravdu jedná, tak může sáhnout k článku 5, což znamená, může pomáhat spojencům, kteří jsou obětí úteku. Útoku, což znamená, máme už velice rapidní, rychlé jednotky rychlého nasazení, které jsou schopni reagovat v řádu dnů. Ale jak už jsem řekl, to je pouze jedna z mnoha dimenzí. Tady nesmíme zapomínat, že hybridní útok je velice sofistikovaná kombinace prostředků a některé z nich opravdu možná spíše by příslušeli z pohledu reakce Evropské unie a tady s vámi počítáme. Otázka paní Gomeš týkající odolnosti. Další oblast, s níž zápasíme, ale jsme si vědomi, jak je významná. Tedy například jsme schopni už odhadnout, že je třeba reagovat a kolik čeho vynaložit v případě konkrétního útoku. Jak z pohledu hardwareu, ale i z pohledu vojenských jednotek. A nejde pouze o schopnost na to bránit se proti kybernetickým útokům a, jak už řekl pan Domek, soustředíme se hlavně na ochranu našich eh, velitelských základen, komunikačních toků, systému, které máme v centrále NATO, ale rovněž propojení s hlavními městy budeme chránit. Samozřejmě, že nebudeme zasahovat do národních eh, pravomocí a odpovědnosti za Eh, odolné systémy, například z pohledu zprávy, státní zprávy, hospodářství daného státu. To si musí uhájit členské státy. Nicméně máme strukturovaný plán, jak k tomu přistoupíme a máme už i vodítka týkající se odolnosti, které předkládáme každému členskému státu a ten stát by e, je měl splnit. I když dokážete si představit, že členským státům se to až tak nelíbí, abychom my jim předepisovali, jakým způsobem si mají vyřešit otázku účinné zprávy, vlády, ochrany jaderných e, případných e, objektů, ochrany hospodářství. My víme, že je to potřeba a prohubujeme ty guidelines, ten manuál, aby ty standardy byly společné. Nyní Egejské moře, úkol, který, eh, úloha, kterou sehrává Turecko, Řecko. Možná tady dělám dojem, že v ledáčku máme pouze východ, že jsme fixovaní na východ. Není to pravda. My máme eh, požadavky Říkáme jim 360 stupňů. Tedy e, celkový pohled od Portugalska až do Turecka. I tam vše sledujeme. Situace je úplně odlišná, ale přesto alarmující a e, to, co může proudit z pohledu ohrožení ať už Středního východu nebo Afriky, je rovněž závažné svou povahou se liší od těch hrozeb ze strany východu, ale taktéž je třeba to řešit. Naši spojenci se rozhodli, že se nezapojí do koalice boje s ISIL Daesh. Nicméně máme jiné možnosti, jak sehrát svou úlohu a svým dílem přispět ke stabilizaci. Máme bok po boku EU jedinečné kapacity například pomáhat Jordánu, Iráku, abychom stabilizovali jejich instituce a schopnost, obrany schopnost, tedy budování kapacit, se stalo jednou z hlavních snah, jak pomáhat partnerům jak na východě, tak na jihu a takto posilovat regionální bezpečnost sousedících států. Přišli jsme však na to, že je třeba dělat více a už před summitem ve Varšavě připravujeme návrh dalších možných snah. Například ta námořní mise v Egejském moři je toho součástí. Rovněž máme samozřejmě i námořní operaci ve Středomoří a chceme ji proměnit, přetransformovat v monitorovací misi. A já osobně zde vidím potřebu a i příležitost spolupráce s e, EU NAV a Sofira. Vím, že dělbu práce to není termín, který byste tak e, měli tak rádi, ale přece jedná se o lodě, které Evropská unie podporuje a to je fantastická příležitost EUNAFOR jako partner a e, doufám, že do léta už to bude mít konkrétní podobu, ta koncepce. Mhm. Tedy snažíme se co nejkonstruktivnějším způsobem spolupracovat a nikoli nutně pouze vojensky. A nyní Turecko. Situace je jaká je. Všichni doufáme, že v nepříliš vzdálené budoucnosti dojde k pokroku, k pokroku překonáme rozpory, ale do doby, než budou přetrvávat politické problémy, tak se snažíme efektivně spolupracovat v praxi. Já jsem byl ve štábu, ve vojenském štábu Evropské unie a před deseti lety nebyly žádné komunikační kanály mezi NATO a EU, těmi protěžky. Nyní jsme v denodenním kontaktu a už i to, jak zde společně sedíme, znamená, že se můžeme doplňovat. To je pravda z pohledu rozvoje schopností a možností a musí to platit i pro hybridní válku a boj s ní. Pokud my například vyvineme určitý koncept, naše generální rada s tím bude souhlasit, pak náš protějšek v EU to schválí a pak můžeme světu dát najevo, jak na to půjdeme společně. Takže my v podstatě takto jsme schopni obejít politické problémy a přijít s nějakým společným návrhem. A dobré na tom je to, že NATO a EU opravdu na štábové úrovni spolupracují a já, jelikož znám oba světy, tak jsem velice šťasten, že to takto bylo. Dlouhá odpověď, omlouvám se. Ne, v pořádku, děkuji naopak za tuto dlouhou odpověď. Ještě než poprosím pana eh, Domek, eh, já bych chtěl poprosit paní Lezing, která chtěla mít poznámku, ale paní Lezing, my se blížíme k dalšímu bodu, jestli byste byla tak laskava jestli by ta vaše poznámka mohla být skutečně velice krátká. Eventuální odpověď pánu také, prosím. Já mám pouze takovou doplňující otázku a jednu připomínku. Mně pokaždé to připadá velice obtížné. Chápete mě, rozumíte mi bez sluchatek. Oddělit obranu a zásah. Někdo třeba říká, že zásah je nejlepší obrana, útok je nejlepší obrana. A vy jste zrovna zmínil, jako by šlo o nějaké ruské představy, že před tím, než k, če, k čemukoliv došlo na východní Ukrajině, že už tam EU byla aktivní. A já jsem v pracovní skupině pro externí finanční prostředky a tam je to zcela jasné a dokonce se to i prohlašuje jako výhrada, že například nástroj pro hájení lidských práv od eh, samotného začátku měl vliv na vývoj situaci na Majdanu. No já nevím, zda to mělo rozhodující význam. Já bych eh, rozhodně tvrdila opak, ale přesto to k něčemu přispělo. A je známo i to, že mnoho jiných nástrojů, například z nástroje pro obhajobu lidských práv, například v Latinské Americe, eh, šlo směrem změry, změny režimu. Já jsem rovněž členem výboru pro rozvoj a tam jsme měli zasedání, kde jsme hovořili o zapojení prostředků rozvojové pomoci další unijní nástroj. A tam byla taková tabulka a hodně tam bylo začerněno a já se ptám, proč je to tam začerněno, proč tomu nemáme přístup a mně bylo řečeno, ale to se tam týká NATO. To jsou tedy záležitosti, kde Evropská unie sice přímo spolupracuje, ale dochází tady k tomu a otázka zní, co je útok, co je obrana a slouží to spíše k destabilizaci, ke zhoršení situace, oslabení spíše než k účinné obraně. Dá se to ještě popsat jako obrana vůbec? Děkuji, paní Lezinko. Pánové, mohli byste velice pregnantně a krátce paní Lezinko odpovědět na její otázku? Yeah, I would be happy to. Ano, já se rád zapojím eh, do této konverzace ohledně obrany a útoku. Tady jsem si velice jistý, že vám to můžu eh, i vysvětlit, jaké jsou tedy ty rozdíly. Nicméně i z časových důvodů to ukončím a odpovím jako zástupce na to. Náš přístup, jaká je tedy reakce na hybridní válku, je defenzivní. Není to jednoduché, protože eh, musíme reagovat spíše, než nějak proaktivně zapojovat. Náš přístup na kybernetickou obranu je obraný, abychom chránili naše systémy. Nicméně souhlasím, že pro naše některé spojence by se jim asi líbilo, abychom byli proaktivnější a mysleli na útočné prostředky v té eh, kybernetické oblasti, ale ono je to opravdu složité, ten eh, rozdíl mezi tedy obranou a útoky, útočnými prostředky. Ale nepanuje v tomto zhoda. A pokud by byla schoda, tak by muselo odsouhlasit 28 vlád a každá vláda je zodpovědná zase vůči svému vlastnímu parlamentu právě i v tématech kybernetické války. A pokud by na to mělo z nějakého důvodu zahájit eh, kybernetickou, kybernetický útok, tak by to muselo být stanoveno na jasném základě. A jakožto zástupce na to své vlastní zkušenosti vím, jak je složité, aby 28 národů o tomto diskutovalo, musí pak to konzultovat se svými hlavními městy. A tady mi eh, nedělají obavy nějaké nedostatečné kontroly. Myslím si, že hybridní a kybernetická válka to je výzva, ale je třeba tady stanovat jasné rozdíly. A samozřejmě je tu jasná povinnost bránit se vůči útokům ze strany druhých, spíše než zavádět takové útoky z naší strany o shrnutí a závěrečné slovo bych vás rád, dámy a pánové, informoval, že už tady máme paní předsedkyni Fotiga, která se za chvíličku ujme řízení schůze a že i pan generál Martin Smith, který nás bude informovat o situaci v Somálsku, už je také v budově. Prosím, pane Domek, máte závěrečné slovo. Thank you, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád na úvod se ještě odkázal k tomu konceptu té hybridní války. Ani můj kolega Braus, ani já jsme v podstatě neřekli, že se jedná o něco nového. Co je tady nového, je vlastně ta intenzita s tou mírou, s jakou se k němu odebírají a ty technologie, které tam nebyly používány v minulosti to znamená, to je kvantitativní skok v tom, jakým způsobem se s tím musíte vypořádávat. A za druhé se pokusím odpovědět k, tomu, k té otázce propagandy v hybridní válce. Vy, nevím, jestli si myslíte, že v listopadu v Paříži to byla propaganda, a nebo i v tom Egejském moři, v Středomoří, zda se jedná o propagandu, ale uh, Myslím si, že to je jedna z těch hlavních obraných a bezpečnostních výzev v Evropě a i v našich vlastních zemích to tak vnímáme. To chci pouze poukázat na úvod. No a následně bych rád zareagoval na konkrétní otázky pana Štětiny, co se týče strategické komunikace a co EDA dělá. Jak jsem již vysvětlil v mém projevu, vysoká představitelka eh, v tomto měsíci či v dubnu eh, představí nějaký společný rámec pro ESVČ, EDA a komisi to společně připravili a jedním z těch aspektů bude strategická komunikace. A zodpovědnosti agentury tady nejsou přímo zapojeny do té strategické komunikace, nicméně co již nyní mohu říci, že se opravdu velice soustředíme na tu potřebu, aby političtí lídři měli správné informace, aby mohli činit rozhodnutí. A myslím si, že je třeba se hodně zaměřit na spravodajské služby, dohled a kontrolu a příslušné kapacity. To bude zásadní v budoucnosti. A abych zareagoval eh, k tomu, co řekla paní Gomeš a odkazy na odolnost v oblasti kybernetiky a problémy, které máme s některými společnostmi a provázanost na vlády, ono to zachází ještě dál. Ta záležitost, kterou tu tady vnímáme, co se týče kontroly těch eh, strategických eh, bodů, odkud pochází investice, kdo stojí v tom konečném řetězci, kdo kontroluje ty strategické společnosti jako zásoby vody a podobně. A, a taková neochota, silná neochota ze strany členských států, jakýmkoliv způsobem to kontrolovat. Nicméně asi v rámci té hybridní války se k tomu budeme dříve či později muset vrátit, protože si to uvědomujeme a co se týče duálního užití Horizon 2020 RND, tady ano, zase je tu celá řada oblastí, kde eh, se objevuje otázka bezpečnosti, příslušné programy v horizontu 2020, nicméně příslušné společnosti nevždy měly eh, přístup k financování. Nyní se musíme snažit zajistit, aby tady ta eh, připravená reakce umožnila i tu obranou složku z oblasti našeho výzkumu a vývoje, aby tato byla aktivní i v budoucnosti. Co se týče RPAS, tady Eh, už se to obecně uznává a tady hodně spolupracujeme s EASO a také v kontextu jednotného evropského nebe a také jsme se dotaz, žádali ministry obrany, aby připravili regulatorní rámec dvojího užití, právě i užití eh, necivilní v případě toho RPAS byly s tím eh, podstatné problémy, nicméně my si přejeme toto jak si spruchodnit eh, a, a mít tedy ten jednotný prostor. To znamená, již se tomu věnujeme a už jsme začali i na této práci tohoto rámce dvojího užití. Ještě tady bych možná nesouhlasil s tím, co řekl pan Schaffhäuser, co se týče nedostatku spolupráce mezi Francií a Německem ve výzkumu a technologii v eh, odvětví obrany. Já bych vás chtěl pozvat, abyste se eh, dostavil do agentury, kde je mnoho, mnoho projektů, které rozvíjíme a kde spolupracují obě agentury a příslušní odborníci spolupracují bok po boku. No a na závěr panu Zemkemu k té otázce ohledně cvičení ve Švédsku. To je eh, cvičení, které je napojeno na eh, improvizované explozivní přístroje. Zatím eh, se to ještě nekonalo, ale my tam budeme rozvíjet jednu z těch schopností, eh, které jsme vynuli v agentuře, to je laboratoř pro analýzu eh, forenzní studie, tedy těchto explozivních zařízení, která se často používají právě v tom hybridním kontextu, ale nejen tam. Ano, je tam tedy napojení na to, ale nepoužívá se to jenom v tom hybridním kontextu. To je tedy vše. Děkuji. Já vám děkuji, pane řediteli, mm, pane generální tajemníku, vážení kolegové, já se omlouvám, že jsem nemohla předsedat tomuto eh, zasedání hned od počátku, ale jsem ráda, eh, že jsem si mohla vyslechnout alespoň tuto část. Musela jsem se eh, zúčastnit jiné setkání, které bylo už dohodnuto před dlouhými měsíci, takže ještě jednou vám oběma děkuji za to, že jste se s námi podělili o vaše názory. Pro nás je to vždy velice poučné, když se dozvíme um, ty náhledy jak ze strany NATO, tak i z Evropské agentury. Ještě jednou vám tedy děkuji. a doufám, že se zase eh, jednou uvidíme. No a my eh, následně začneme druhý bod našeho pořadu jednání. Thank you. Ladies and gentlemen, please be seated. We go in... Usaďte se prosím, milí kolegové. Okamžitě přejdeme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. Je mi velkou ctí, že zde mohu uvítat generálmajora Martina Smise, velitele mise Atalanta. a delegace našeho výboru SEDE měla dokonce příležitost navštívit Northwood na podzim loňského roku a tam jsme se dozvěděli, jak skvělé výsledky tato mise přináší a nyní jsme poctěni návštěvou um, velitele této mise způsob, jak Atalanta funguje, její úspěchy v potírání pirátství v africkém rohu, v Adenském zálivu, to vše má obrovský význam rovněž i pro prosazování všech poučení a e, včetně EU na Med je sice jiné, má jinou povahu, ale některé prvky jsou velice hodnotné a podařilo se je uplatnit rovněž z pohledu toho, jak můžeme reagovat na hrozby ve Středomoří. A nyní už, eh, pane generále, máte slovo. Eh, paní předsedající, vážení zhromáždění, děkuji za pozvání jak už jste eh, se zmínila, my vlastně pokračujeme v jednání, které bylo zahájeno, když jste přijeli do Northwoodu. Já jsem zde poprvé, byli zde mi předchůdci, budu se těšit na diskuse. A já se omlouvám, že nemám na sobě uniformu. Bohužel mě na letišti ztratili eh, zavazadla, ale mám při nejmenším tu unijní vázánku. Eh, Tedy my zde se snažíme vyhodnotit příspění členských států a já na úvod chci poděkovat jak vám, tak všem vašim voličům za přispění a podporu EU for. A nyní vám sdělím aktuální informace, aby abyste měli lepší přehled o našem mandátu. Jak víte, snažíme se dosáhnout čtyř cílů. Chráníme světový potravinový program Amazon a jiné hodnotné eh, lodní zásilky, odrazujeme od piráctví na mořích, monitorujeme rybářské aktivity na somalském pobřeží a za čtvrté od eh, přijetí čtvrtého přeskumu operačního plánu v listopadu roku 2014 eh, jsme eh, schopni v rámci svých možností podpořit i jiné unijní mise a nástroje v Somálsku a i jiné aktéry. Než se pustím do tématu, chtěl bych se věnovat tématu přispění k těm jiným operacím Eh, militární, tedy vojenská aktiva, která jsme měli, dostali k dispozici, jsou sice velice kvalitní, ale eh, eh, už v průběhu letošního roku dispon, máme k dispozici pouze tři eh, povrchové lodě, což znamená pouze 60% kapacitu a mořské hlídky a průzkumná letadla v počtu jednoho, což znamená pouhých 33% eh, oficiálních eh, požadavků, což znamená, že obecně z pohledu reakce na jakékoliv incidenty máme omezené možnosti. Jak už jsme se zmínili v Northwoodu, když máme situaci, kdy máme zranitelná plavidla na těchto vodách, tak rozhodně hrozba přetrvává. E, snažíme se být konsistentním způsobem přítomni e, v rámci Ocean Shield a um, kombinované spojené americké námořní síly rovněž jsou přístupný pouze omezeným způsobem, což znamená, že ten takzvaný force flow, čili taktické, vojenské, logistické záležitosti, zde ohrožují i z reputačního pohledu Evropskou unii, protože nemáme dostatečný počet lodí, abychom měli paritu vůči případným ohrožujícím plavidlům pravidlům, což znamená, že stále ještě závisíme i na vašich zemích, které musí dávat k dispozici eh, dostatečný počet letadel a vojenských pravidel. Přesto však s potěšením mohu konstatovat nyní, že od května roku 2012 nedošlo k žádnému ozbrojenému útoku či únosu, tedy stoprocentní úspěch rovněž i v podpoře a ochraně světového potravinového programu na somálském pobřeží. Nicméně nelze zaručit, že takto budeme pokračovat, protože například dopad El Niño na klimatické změny v africkém rohu zvyšuje požadavky na potravinovou pomoc, což zvyšuje nebezpečí útoku na lodě, které tyto potraviny dovážejí. Eh, jeden na 12 Somálců v současné době závisí na potravinové pomoci. To jsou údaje z organizace OSN pro koordinaci humanitární pomoci a v roce 2016 téměř 40 somálské populace z populace bude potřebovat potravinovou pomoc. Tedy nikoli bude pouze situace ještě více eh, beznadějná, ale bude tam rovněž více lodí. Eh, čtyři roky nedošlo k útokům, to ale neznamená, že nemáme rukojmí. 26 z nich jsou eh, z tajvanské lodi od března roku 2012 stále ještě v zajetí a při nejmenším 15 Iránců stále ještě z lodě Siraj um, jsou v zajetí, kteří byli zadrženi v Panlantu. Um, loni v březnu. A to nám působí obavy, protože tam jsou určití známí zločinci, nám známí zločinci do toho zapojení a jak už jsme zdůraznili v přehledu EU na um, i e, společně s NATO a partnery, piráctví stále ještě je jev, který přetrvává. Nikoli pouze protože v rámci federálního Somálska není piráctví trestné, na rozdíl od Puntlandu a Somalilandu, kde jsou konkrétní právní ustanovení, ale i příležitosti, na které e, piráti čekají a my jim zatím tyto příležitosti upíráme Mm, chápu, že tedy musíme rovněž pochopit, že dekonstrukce modelu piráctví není snadná. Máme například eh, plavidlo Muamady, které je příliš malé na to, aby mohlo být registrováno u IMO. Přesto víme, že je činné v pašování drog a i snad i zbraní a více méně bylo ukradeno na zakázku. Rovněž máme toto plavidlo s názvem Dau Žaber, které bylo um, uh, dáno k dispozici Somálcům a uh, rovněž někteří uh, úředníci, uh, kteří um, se snaží uh, zavírat oči, vše je propojeno. Proto EU NAFOR se snaží spolehat spíše na spravodajské informaci, posléze zasahuje, snažíme se lépe chápat dynamiku na somálském pobřeží. E, kromě e, Atalanty, která stále běží, sledujeme i vývoj situace v Jemenu, která nám rovněž působí značné obavy. Máme 30 tisíc migrantů, kteří přejeli Adenský záliv což je území, kde působíme a e, nyní Al-Qaida a ISIS má příležitost ovládnout určité části e, této země a e, poskytovat logistickou podporu Al-Shababu v Somálsku. Ano, máme určité dobré výsledky, zároveň musíme se postavit tomu vnímání situace, že EU a NATO vojenské lodě nyní eh, poskytují svobodu rybolovu jiným eh, plavidlům a Somálci um, nemají dostatek rybí populace. Stejně tomu tak bylo v roce 2007. Eh, ale máme výhradní hospodářskou zónu, která byla vyhlášena v prosinci 2009 a od té doby eh, už jsme obvinováni médií, nevládními organizacemi a dokonce i somálskými úřady, že utajujeme informace, cené informace o um, rybolovu a eh, nyní bych chtěl oficiálně dementovat jakékoliv pomluvy o přímé souvislosti poklesu piráctví s růstem ilegálního rybolovu. Mohlo by se nám to vymstít a e, na začátku minulého měsíce ředitel DG Mare sám napsal e, sekretariátu IOTC, to je organizace, která se zabývá touto mořskou oblastí, e, aby je informoval, že jsou ochotni zpřístupnit eh, údaje EU NAFOR, aby mohly být vyšetřeny jakékoliv eh, potenciální eh, případy rybolovu eh, ilegálního, nehlášeného, neregulovaného. Jsme ochotní tyto informace zpřístupnit i vlajkovým státům a organizaci OSN pro potravinovou, potraviny a zemědělství a i somálská vláda se na nás obrátila se žádostí o jejich přístupnění. Musím však zdůraznit, že sice se odhaduje, že nehlášený rybolov je značným problémem a že by e, se ho mohli účastnit i unijní plavidla. Naše zkušenosti svědčí o opaku. Například e, v srpnu loňského roku, když jsme čtyři týdny mm, soustavně vše e, sledovali, tak jsme zjistili, že tam byla pouze čtyři nehlášená pravidla a žádné z nich nebylo unijního původu. Nyní chci hovořit o našich podpůrných úfore, úkolech, například budování kapacit EUCAP Nestor, mise v Somálsku, která podporuje AMISOM a delegace pro Somálsko. Komplexní přístup například pro školování somálských pobřežních hlídech Snažíme se rovněž eh, podporovat programy komise, například eh, chránit kritické mořské tratě a eh, námořní bezpečnost v Indickém oceánu. Abychom mohli koordinovat budování kapacit v oblasti bezpečnosti a rozvoje a harmonizovat to úsilí s významnými partnery, například s úřadem OSN pro drogy a kriminální aktivitu, snažíme se vytvořit mm, takovou radu pro budování kapacit v námořní oblasti a vybízíme mezinárodní dárce aby, eh, a Somálsko, aby se zapojilo. Eh, v souladu s strategií pro námořní bezpečnost snažíme se účastnit i jiných orgánů a budování osvěty globální program UNODC pro potírání námořní kriminality eh, nám napsal, že EU NAFOR rozhodně program obohacuje jak z pohledu proškolování aktiv a i našich eh, zaměstnanců, samozřejmě se souhlasem členských států. Určitě je vám známo, že ESVČ na podzim provedlo komplexní vyhodnocení a strategický přehled aktivit CSDP. V lednu se výbor pro politiku a bezpečnost rozhodl prodloužit náš mandát i Atalantu na další dva roky, tedy do 12. prosince roku 2018. Z toho pohledu sám provedu přeskum budoucích rozměrů a tvaru e EU NAFOR, abych případně i při snížení e, počtu e, zaměstnanců a plavidel byl schopen zvýšit pocit bezpečnosti v regionu. Obecně se snažíme zamyslet nad i sdílením um, snah, eh, například s vedením US Afrika a spojené Task Force v africkém rohu, abychom si dokázali vyměňovat důvěrné informace a lépe koordinovat potírání mořské kriminality. Snažíme se i spolupracovat s, konkrétními agenturami OSN. EU NAFOR zároveň mm, pokračuje e, v jedinečných vztazích e, s komerčním lodním odvětvím. Máme verzi číslo čtyři e, doporučených postupů. Máme například týmy, které proškolí v oblasti bezpečnosti, což odrazuje piráty a takto budeme v tom poselství i pokračovat a rovněž i e, neustále přeskoumávat rizika v rámci uvedených oblastí e, společných válečných výborů. Nyní e, máme následující výzvy. Narrativ nehlášeného ilegálního rybolovu, e, což se zdá opravňuje útoky zločinců na cizí plavidla. Za druhé, e, nutnost prioritním způsobem přistupovat k ochraně potravin a zároveň to, že vozy, eh, plavidla to už se v somálské zátočině nenacházejí. Za třetí, nedostatek rovnováhy v eh, tom takzvaném force flow a eh, schopnost lépe znát pohyby jednotek členských států eh, na území, kde sami sledujeme situaci, případně jsme nasazeni. No a samozřejmě i naše podpora prioritám CSDP. Ehm, já jsem se eh, nedávno se zájmem dozvěděl, že vysoký komisař OSN pro eh, migraci napsal paní Mogherini před Vánocemi a eh, chtěl, abychom i my pomohli v Adenském zálivu, což je obecně pomoc eh, bezpečí v regionu. Eh, dnes už snad všichni souhlasí, že EU NAFOR se účastní Evropské unijní námořní strategie a nyní potřebujeme lépe rozvinout boj s zločineckými aktivitami v Indickém eh, oceánu, jak můžeme pokračovat v kontrole mm, námořních prostor, jak můžeme rovněž i pomoci jiným sousedním územím eh, podržet eh, situaci řádu a míru z 8 do 13 se um, zvýšil, um, zvýšil provoz v Adenském zálivu a i operace Atalanta má pouhých 7 milionů roční rozpočet. Je teda jasné, že um, dokud se hrozba piráctví dostatečnou měrou nesníží, um, tak bude EU NAFOR stále ještě potřeba, e, pokud tam nebudou plavidla členských států. Zdyní e, chci na závěr zdůraznit, že e, hrozby na evropském území ze strany zločinných námořních jednotek jsou stále ještě významné a musíme se eh, si uvědomit, že i to, co se odehrává na vzdálených mořích, má dopad i na našem evropském území. Eh, závěry. Ať se nám to líbí či ne, EU. NAFOR je nyní velice úzce spojováno s e, právním řádem a i se změnou postojů v Somálsku, e, což je jiné, než jak je nahlíženo na to a je důležité si uvědomit, že musíme zůstat v součástí řešení problému, dokud nedojde k reformám. E, námořní bezpečnost Somálska je propojena i s bezpečností na somálském území, ale rovněž i na území celého Indického oceánu. Úspěchy od roku 2008 a námořní rozsah operace Atalanta je nyní respektován, vážen a EU NAFOR je určitým diplomatickým nosičem pro CSDP a rovněž i pro celou EU a vítáme i aktiva, která k nám přišla z Kolumbie až do, k Novému Zélandu a i e, ve vztahu k Ukrajině. Vojenský úspěch e, byl pouze úspěšný díky tomu, že my budujeme například i vztahy s Čínou, které jsou hodnotné samé o sobě. A ten úspěch byl možný díky tomu, že se do námořního střediska v Africkém rohu neustále investuje. Děkuji, že jsem zde se mohl vyjádřit a rád zodpovím jakékoliv dotazy. Děkuji, pane generále, za to, jak jste nám popsal operaci Atalanta. Ozvěte se, prosím, kolegové sekretariátu, pokud se chcete rovněž vyjádřit. Začíná paní Gomeš. Děkuji, pane generále. Čím. Já bych se chtěla zeptat, vás požádat, kdybyste nám mohl poskytnout více podrobností ohledně toho měnícího se prostředí, co se týče dopadu eh, krize v Jemenu a také těch pohybů obyvatel vyplývající z represe. Někteří prchají z Jemenu, ale pak zase již po několik let tendence, která se nemění, spíše je to naopak, také opouštějí Etiopii, Eritreju přes Adenský záliv, tedy směrem do Jemenu, to znamená prchají z jiných míst. To znamená tedy zda i toto má dopady na vaši misi, anebo jak tedy vnímáte tu situaci v regionu vzhledem k tomu, jak jste řekl, EUNAFOR, je nyní velice důležitým nástrojem pro aktivity SZBP. A pak bych se ještě chtěla zeptat, podobně jako vaši předřečníci jste, tedy předchůdci jste také říkal, že řešení toho piráctví se nenachází na moři, ale na zemi. A vy jste zmínil, že ENOFOR je hodně napojeno také na ty pokroky právního státu, na řízení státu Somálska. Tedy ta úsilí EUNAFOR na moři jsou doplněna také podstatnými investicemi na zemi i mimo EU ATM v Somálsku, to znamená ty nevojenské prvky řízení v Somálsku. Měli bychom tedy eh, činit ještě nějaké dodatečné úsilí, jsou splněny podmínky tady proto. A jaké závěry byste učinil způsobení EUNAFOR, pokud byste byl politik eh, na úrovni EU a zvažoval byste to vytváření nových eh, složek těch pobřežních hlídek, do jaké míry by toto mohly být tedy složky, které by působily za policejními účely a nechávaly by stranou ty, řekněme, důležité znalosti, které námořnictvo a námořnictvo, které působí v kontextu ENAFOR, do toho může vnést. Děkuji paní Lösing. Děkuji. E, děkuji vám mnohokrát. E, mě skutečně zaskočilo, e, že jsem se stala obětí té falešné propagandy, co se týká toho rybářství, protože já jsem si také, já jsem tomu také věřila. Já jsem například četla jeden článek z časopisu Die Zeit, který má nadpis Evropské megatraulery u afrického pobřeží. Jinými slovy, eh, že Evropská unie chce eh, lovit ryby u afrického pobřeží a utlačuje proto tamní rybáře. Takže mě skutečně zaskočilo, že to je všechno propaganda. Možná bychom o tom měli mluvit v jiných výborech eh, v parlamentu, třeba v rybolovném výboru a něco s tím udělat. Ehm, nicméně ráda bych přesto ještě se zeptala na toto. Jak jak došlo k tomu eh, nadměrnému výlovu v daném regionu. Udělali to tamní rybáři? Eh, že se zkrátka snažili eh, uživit tamní populaci? A myslím si, že to je otázka, kterou bychom měli vyjasňovat i na jiných místech. A pak se chci zeptat ještě přímo ve věci mise Atalanta. Strategie pro námořní bezpečnost Evropské unie chce větší přítomnost EU na světových mořích. To je konec konců také závěr Institutu bezpečnostních eh, studií, kde se mluví o um, nutnosti rozvíjet přítomnost EU v Indickém oceánu. Máte nějaké eh, plány v tomto smyslu na rozšíření mandátu Atalanty nebo na založení jiných projektů? A pak se chci zeptat, zda uvažujete také o vojenských operacích na pevnině a pokud ano, jak jste v této oblasti pokročili. Pak otázka, kterou pokládám po každé. Je možné, že piráti po začátku operace Atalanta přešli na jaksi jiná pole činnosti? Máte k tomu nějaká konkrétní čísla a údaje? Děkuji. Děkuji vám, paní Valero. Tak så mycket. Jag vill eh, återkomma. Děkuji mnohokrát. Já bych se eh, chtěla vrátit k tomu, co říkala paní Gomeš a paní Lösing. Já jsem byla ve švédském parlamentu, když se rozhodovalo o operaci Atalanta. A tehdy jediní, eh, kteří mluvili o, o rybolovu, jsme byli my, zelení. Konec konců my máme rybolovnou dohodu se Somálskem. Eh, třeba v somálských vodách operuje celá řada španělských lodí a my jsme se zabývali otázkou, zda je dobrý, pát, dobrý nápad mít dohodu se Somálskem o rybolovu zároveň s problémy v, pirá, v oblasti piráctví. Protože my jsme přesvědčeni, že toto je založeno jaksi na nedostatku rybolovných zdrojů pro ty velké traulery a pro malé somálské rybářské lodě na jedno. Já si nemyslím, že ty dvě věci můžeme oddělit, protože jsou to součástí stejného problému. Opět se zde objevuje otázka, ke které se vyjadřujeme už po několikáté. Když je evropské nasazení na ochranu Eh, rybářských lodí, protože jak se rozliší mezi eh, rybářskými loděmi, které mají být jaksi legální, a mezi těmi, které jsou nelegální, protože u somálského pobřeží dochází k nelegálnímu rybolovu, což je problém. Takže jak rozlišujete mezi těmi loděmi, které je třeba chránit a mezi těmi, které nechráníte? Pak eh, další otázka, než se dostanu dál. V roce 2008 jsme ve švédském parlamentu říkali také to, že je potřeba se zaměřit na to, proč jsou piráti aktivní a jak budeme řešit problém piráctví. Tak tedy, že bychom um, útočili na jeho kořeny, ne na piráty jako takové. Je potřeba je podkopat, zjistit, proč to dělají a jak můžeme zajistit, že budou dělat něco jiného a nebudou se piráctví věnovat. A to je ta otázka, která i dnes zůstává naprosto platná. Je potřeba zajistit, aby ti piráti měli jiné věci, důležitější věci na práci. Takže v Somálsku je celá řada věcí, které musíme řešit, ale v podstatě jsou to civilní aktivity, které potřebujeme. Hospodářskou podporu a jinou podporu, aby tam byl také životaschopný stát. Ovšem tehdy padlo také rozhodnutí o tom, že by se mohla vyvíjet aktivita v Somálsku jaksi na pobřeží, na pevnině i na moři. A já si vzpomínám jenom na jeden příklad aktivity na zemi. Chci se zeptat, zda to tak skutečně, zda byla ta aktivita na zemi jenom ta jediná. A chci se zeptat, jak se eh, o tom, jak se z toho můžeme poučit, hovoříme-li o možném nasazení EU na FOR, jakým způsobem se můžeme poučit z té somalské situace. Ta situace byla a je obtížná. Stále je roz, obtížné rozlišit mezi tím, kdo je rybář, kdo je pirát. Došlo k celé řadě incidentů, nevždy úplně příjemných, protože došlo i k zabití některých rybářů. Takže z toho je potřeba se poučit chci se zeptat, jak máme fungovat do budoucna? Eh, jakým způsobem se EUNAFOR v návaznosti na toto změní? Děkuji, pan Freund. Děkuji, paní Fotiga, a děkuji, pane generálmajore. Rád bych se vrátil v podstatě na samotný úvod toho, co jste říkal, když jste mluvil o tom, že počet lodí Eh, byl snížen na tři, že je stále méně peněz na vaši činnost, ale zároveň jste nám řekl, že od května 2012 nedošlo k žádným incidentům pirátství v této oblasti, tak si říkám, a chci se vás na to zeptat, čemu toto přisuzujete? Může to být tím, že piráti si neuvědomili, že máte menší schopnosti teď, než kolik jste měli třeba jen v loňském roce nebo před pár lety? A myslíte, že jsou tak vystrašení nebo něco? Těmi vašimi kapacitami, že už nic ani neskoušejí? A tím se dostávám k otázce Můžete to vůbec zvládat všechno dělat se třemi loděmi? A poslední otázka, kdo může za to, že dostáváte stále méně a méně peněz? A nebo to je záměrná politika, že si někdo uvědomil, že se už tři a půl roku nic neděje a tak se rozhodlo, že stačí méně peněz. Děkuji. Děkuji. A teď, když dovolíte, zeptám se já. Během návštěvy Northwoodu jsme se vás už ptali na možný vliv na tuto situaci konfliktu v Jemenu. To znamená na celý provoz operace Atalanta. a tím, jak plyne čas od naší poslední návštěvy, je to vidět stále víc. Můžete nám říci něco o vzorci uprchlických toků v Somálsku? Bylo nutné, abyste se zapojovali i do operací SOLAS? tedy nejen bojovat proti piráctví, ale také eh, zachraňovat uprchlíky. Za druhé, chtěla bych vás požádat, abyste nám řekl něco víc o eradikaci beztrestnosti Jaké máme možnosti spolupráce s ostatními orgány v daném regionu, zejména v tom, abychom dohnali piráty ke spravedlnosti a možná i do vězení? Jaká je v tomto situace? No a pak Co se týká sběru informací, a já chápu, že to je velice důležitá součást projektu Atalanta, vidíte nějaké, potažmo, jaké doklady vnímáte o strategické komunikaci pirátů s radikalizovanými islamisty? Má operace Atalanta nějakou viditelnost v této oblasti? Protože já e, připravuji zprávu o boji proti strategickým komunikacím a myslím si, že toto by mohl být způsob, e, jak bojovat s pozitivními dopady operace Atalanta. Máte slovo. Děkuji. Děkuji za otázky. Začnu Jemenem. Máte stoprocentní pravdu. Jsme svědky toků utečenců, migrantů, ale možná prostě občanů eh, ze Somálska do Jemenu a víme, že je to spojeno s nedávnými konflikty. Eh, posílené toky uprchlíků však nedosahují té úrovně, se kterou jsme počítali. Počítalo se se 200 tisíci, my jsme svědky 30, 40 tisíc a s tím si poradili jak somálské agentury, tak i jiné agentury pro rozdělování potravin. Důvody mohou být různé, například nemožnost prchat z těch oblastí, kde je konflikt zejména silný a tam má velkou starost Světový potravinový program. Zejména v Jemenu scházejí potraviny. Pravdou je i, že se e, pohybujeme i jiným směrem e, že se lidé přesouvají do oblastí v Jemenu, kde konflikt v současné době nepanuje a ti se možná postupně budou chtít přesunout do Evropy, stejně jako jsme tomu svědky v Africe, z regionu do regionu řetězová reakce. I tento jev pokračuje, ale ani zde není míra um, praktická, taková, jakou jsme čekali to se v podstatě našeho mandátu netýká až na zprávy, které podáváme UNHCR, aby měli plnější obraz situace. Požádal nás rovněž Světový potravinový program, abychom monitorovali pravidla, plavidla v regionu, což ale znamená, že nemáme možnost vstupu na jemenské územní vody, tam nebudeme vozidla doprovázet, pokud by taková žádost se objevila, by to, spadalo by to mimo mou oblast působnosti, musel bych se obrátit na eh, příslušný orgán o povolení. A pak eh, jste se tázala na souhlas pokud by došlo k incidentu souhlas, tak plavidlo které, eh, kterého by se to týkalo, by se s tím vypořádalo v rámci národních ujednání, by to bylo pro ně jednodušší, ale v podstatě by se to mé task force týkalo. Neměli jsme kontakt s významnými počty uprchlíků, i když jsme byli informováni, případně jsme registrovali určité jevy. K Jemenu jsem ochoten se vrátit podobně, kdybyste měla zájem. Nyní otázka, jakým způsobem je somálské pirátství propojeno s vývojem situace na pevnině. Samozřejmě, že snadné je prohlásit, že řešení pro pirátství spočívá v tom, co se odehrává na pevnině. Ono je to ale i trochu banální, protože se musí řešit situace tam i tam. I když samozřejmě klíčová je řádná vláda a zpráva v Somálsku, aby konečně začala řešit to, co my nahlížíme jako trestnou činnost. Jsme tedy svědky slibného vývoje událostí. No, musím říct, že situace v Somálsku se vyvíjí pomaleji, než jsme doufali, ale je tam uh, obrovský rozdíl mezi mořem a pevninou, co tiž v oblasti eh, těch povstalců na pevnině povstání a povstalecké jednotky jsou stále ještě velice aktivní. Z toho, čeho jsem svědkem, se snažíme dělat na pevně správné věci, vše provázat do, krompre, do takového komplexního přístupu, ale musíme být trpěliví. Eh, všechny naše nástroje zároveň jsou součástí snah mezinárodního společenství, tedy je to opravdová mozaika. Nevidím nedostatek ať už vůle, eh, snah či pokusu situaci řešit, ale musíme eh, si být vědomi, jak je ta situace v regionu složitá. Pak ještě konkrétní otázka. Potenciální příležitost, kterou skýtá proškolování somálských pobřežních hlídek a případné úlohy unijních pobřežních hlídek. Z toho, co vím, tak eh, Somálsko prohlásilo a ohraničilo své územní vody a chce je nyní být schopno hlídat, eh, což my jim rádi v tom pomůžeme, ale zároveň je to dobré i do budoucna. V Somálsku vše trvá pomalu. Nástroje se ustanovují e, velice postupně. Z toho, co víme, tak už mají pobřežní hlídku v rámci ministerstva obrany. Tam došlo ke změně ministerstva a EUCAP Nestor se v současné době snaží rozklíčovat, jak společně s jinými institucemi jim pomůžeme tom, aby byli opravdu schopni. V jiných regionech, například v Puntlandu, jsme svědky toho, že regionální organizace jsou na moři stále schopnější a i sami si ustanovují své organizace. Tedy věci se hýbou, ale bohužel nikoliv rychle, ale a, ano, somálské pobřežní hlídky budou rozhodující v tom, aby byla nastolena v regionu rovnováha. A pak ještě námořní jednotky v rámci pobřežních hlídek. Jedním z úspěchů, jehož jsem byl svědkem nikoli pouze u Atalanty, ale obecně unijních počinů, je obecně schopnost poučit se z jedné operace na druhou. Když bylo ustanoveno on, já jsem okamžitě mu dal významné úkoly, že on byl součástí Atalanty přede mnou. Takže můžeme například z pohledu um, vývě, výzvědných eh, aktivit, eh, propojování, synergie a poučení se, se selhání vše může být úspěchu. EDA, představitel hovořil přede mnou a on se brzy dostaví i do naší centrály, do našeho štábu, aby propracoval i to, co nás pojí. I zde e, ta souvstažnost může vrhnout pozitivní světlo i na otázku pobřežních hlídek, tedy výhled poučit se e, od námořních jednotek a Frontexu, tam rovněž spolupracujeme. I tam je potenciál. Ilegální rybolov, no to je obrovské téma. Nevyhnu se mu však. Od samého začátku varování. Můj mandát je zcela jasně vymezen. Já mám úkol monitorovat a podávat zprávy v rámci svých schopností o tom, co se děje. Já tedy tam neplním žádnou ochranou funkci, ani nejsem někým, kdo podává zprávu o ilegálním rybolovu. Já vidím plavidlo a nemohu vědět, zda se jedná o plavidlo, které loví ryby legálně či nikoliv. Tedy tam ten úkol ani splnit nemohu. Mohu vám však podat informace o tom, čeho jsem byl svědkem jak k tomu dochází. No, to je takový trvalý rys těch regulatorních struktur. Pokud neexistují v Somálsku, tak bohužel tomu tak je. To, že já vidím plavidlo a nevím, zda je legálně nebo nikoliv, je to, že tam chybí e, komplexní licenční systém. Tedy já ani nevím, zda to vozidlo tu licenci potenciálně může mít. A někdo si licenci koupil od eh, místního úřadu eh, s pochybnými pravomocemi, například to bylo v severním Puntlandu a nyní oni eh, provozují činnost na jihu somálského pobřeží, takže to vše jsou složitosti, součástí pavučiny místních ujednání. Některé, s některými vláda v Mogadišu souhlasí, jiné spochybňuje a my to ani nemůžeme vědět, tedy já ani na okamžik nepochybuji o tom, že e, tam rozhodně to nemá žádný vztah s tím, že je nyní oblast bezpečnější. Ale pokud bude e, dále pokračovat ilegálně nehlášený rivolov, tak to povede k růstu napětí. A toho jsme svědky a tam se situace může zhoršit. Myslím, že ještě zde byly nějaké otázky, ale k rybolovu to je asi z mé strany vše, jinak klidně rád se vyjádřím i k dalším otázkám. Pak ještě otázka o pirátských eh, možnostech pirátů, tedy zda mají nějakou jinou kariéru, eh, možnost kariérního rozvoje piráctví je trestný čin a tam musíme eh, jednak to vidět jako příležitost dělá zloděje, ale jednak jako podnikatelskou činnost. Je to určitý podnikatelský model, který má vliv na eh, somálské v úvozovkách hospodářství. Eh, piráctví zároveň si žádá určité investice a souvisí to částečně i tím, že musíme být schopen si to vozidlo někam dopravit, ale zároveň i udržet si eh, ty, mm, ta rukojmí, dodávat jim vodu, jídlo. Eh, lidé, kteří dodávají potraviny a vodu, eh, vědí, že jde o piráty, tedy účtují si příslušnou přirážku a mm, v roce 2007, když přeskočili z vozidla na vozidlo, tak k tomu potřebují peníze a to byly peníze ze zahraničí, které tomu celému postupu vdechly určitou energii. Takže je tam zločinný záměr, pokud se jim vyplatí propočet nákladů s návratností souhlasím, že musí na jedné straně být na místě určitý určitá úroveň bezpečnosti, aby k tomu mohlo docházet, ale zároveň to není plný obraz. Já se domnívám, že zde mohou i přijít lidé zvenčí, aby se stali piráty na plný úvazek, pokud budou vidět, že to má hospodářské výhledy. Je tady nyní na jedné straně tedy otázka zajištění alternativního um, života těm pirátům, tedy jiné kariéry, ale zároveň i musíme vědět víc o syndikátech, které jsou ochotny pirátskou síť podporovat a i ustanovit. Otázka pozemních operace a pokud se Sofia z toho může poučit. Atalanta historicky v roce 2012 vstoupila do jedné pozemní operace, velice úspěšným způsobem rozbila logistické středisko pirátské a žádné ztráty. A tedy nabízí se otázka, proč jsme to udělali pouze jednou. První odpověď zní, protože to mělo signifikantní psychologický dopad. A přestože se domnívám, že to není jediný faktor, můžeme od roku 2012 sledovat mírný, ale důsledný úpadek piráctví. Tedy my už nemáme důvod k tomu přistoupit po druhé. Máte pravdu, že se jedná o nebezpečný počin, rizikovou záležitost, tedy zbytečně nemá cenu se angažovat v té oblasti. A druhá součást té odpovědi, tady se jednalo o pirátský syndikát, který jsme odtlačili od pobřeží Oni změnili model činnosti, stali se, sestoupili do ilegality, což znamená, že už je mnohem obtížnější o nich eh, získávat informace. Oni sice jsou v obtížnější situaci, ale zároveň si, jsou i pro nás obtížnějším cílem. Tedy nevím, jakým způsobem lze pokračovat v Sofia do budoucna, ale v EAS jsme vedli dlouhé diskuse, jak může Atalanta poučit i e, Safia. A otázka rovněž e, schválení členských států. Ehm, zda nám to tedy přiklepnou. Zda je to po právní stránce vyřešeno. Zda jsme na to správně připraveni a údajně i ta jediná operace, tam příprava trvala celé dlouhé měsíce a jakým způsobem se to dá i u Sivia zavést, tam ale už bude jiné prostředí. Prostředí má obrovský význam a já bych řekl, že v Somálsku jsme měli tu výhodu, že tam to byla oblast spíše nezalitněná a tady u Sofia. Pak byl ještě dotaz na ten takzvaný force flow, čili na rovnováhu v rámci součinnosti našich taktických schopností a sil, které máme k dispozici. Náš standardní požadavek bylo pět plavidel a tři letadla poměřováno škálou těch úkolů, které máme. A jak už jsem konstatoval, máme v současné době tři plavidla a jedno průzkumné letadlo. Je tam ale i otázka sezónnosti. Oč jde? Jde o monsun. V monsunovém období členské státy, které se domnívají, že při špatném počasí je pravděpodobnost pirátství nižší, tak my tu false flow, tedy tu součinnost s jejich plavidly sníží. No a e, naopak e, realita je často um, taková, že někdy pak mám 6 až 7 plavidel, což je příliš. A v praxi aktivita není sladěna s monsunem, protože přece jen, aby mohlo dojít nějakému vojenskému kroku, tak to něco trvá a počasí se může změnit mnohem rychleji. Čili máme určitou setrvačnost, ještě nemáme obnovenou tu force flow a přitom už máme obavy o e, to, zda budeme schopni plnit své úkoly, tak Jde o to, že pokud členské státy by chtěly tu false flow, čili tu přizpůsobitelnost kapacit opravdu řídit, tak musí být rychlejší. Já mám mandát od EAS podívat se na to, co máme k dispozici v rámci strategického přeskumu a rovněž i z pohledu centrály já se tím zabývat budu, ale už nyní předesílám, eh, že to, co budu mít k dispozici, pak nebude eh, řízeno výstupy té analýzy, ale spíše tím, co mi budou členské státy ochotny dát dispozici a ty uvažují sezónně. Sofia je nyní už v běhu, žádá si významné prostředky Atalanta a Sofia zároveň jsou součástí systému řízení globálních sil a generace, je tedy nyní opravdu třeba řádně využívat zdroje, které máme k dispozici ze strany členských států. A do budoucna si myslím, že bychom měli být agilnější, že bychom měli být schopni přesouvat aktiva například z jedné operace do druhé, téměř ze dne na den. A pokud by se to povedlo, tak tam dosáhneme nových výšin účinnosti. Další otázka se týkala. Aha, ještě se omlouvám, říká řečník Další otázka se týkala nedostatku eh, prostředků. Nevím, zda jsem byl správně pochopen. Já mám rozpočet sice stálý, i když se mi um, ukrajuje trošičku z roku na rok a těch 7 milionů je adekvátních. Tedy nejde pouze o samotné peníze, jde spíš o ta plavidla a ta letadla. Zda je mám či ne. Jak si tedy můžeme poradit adekvátním způsobem? No, tady mohu odpovědět, že false flow eh, v roce 2018-2019 bude mít až 17 lodí a tam jsme bojovali s piráty téměř denně. Povaha těch operací se ale změnila od té doby. Nyní jsme na etapě, kde nás spíše zajímá ten psychologický dopad toho, co děláme na pevnině. Vy jste to už vlastně i řekli naplno, že je odstrašujeme a že to má větší dopad než to, kolik pak máme plavidel na moři. Oni si to všichni velice důkladně propočítávají. Vidí tři záležitosti. Naše lodě ty musíme mít dostatečně blízko pobřeží, aby byly jasně viditelné. A kromě toho ještě budou nadšenci, kteří to budou chtít zkusit. Tedy druhý faktor. Plavidlo, kontejnerové plavidlo, které plní všechna eh, pravidla, předpisy. Tedy má rychlost více než 18 uhlů, je obtížné na ně naskočit a to už odradí zase další piráty, kteří řeknou, to už se nám nevyplácí. Pak ještě se najdou nadšenci, kteří si troufnou i na tohle a pak je ten třetí faktor, soukromý bezpečnostní tým mává eh, puškou s paluby. A od roku 2014, kdy došlo e, k poslednímu pokusu o útok, to už zatím tedy dopadlo tak, že to odradilo už i ty největší nadšence a proto nyní jde o operaci e, nikoli až tak územní či námořní, ale psychologickou. Což znamená, že je opravdu velice obtížné do budoucna vyhodnocovat úroveň úspěšnosti proto jsem nervózní v tom, že by se omezil ten foslou, čili e, počet plavidel k dispozici, protože je velice obtížné odhadnout tu psychologickou úroveň, kdy nějaký pirát si řekne, že se mu to znovu vyplácí. Otázka paní předsedající o systému spravedlnosti, čili to ukončení právního aspektu to je neudělitelnou součástí operace Atalanta a opravdu by eh, bylo téměř eh, nesmyslné nejdříve ty piráty eh, odchytit a pak je nemít komu předat. Tady máme obrovský dluh vděčnosti například zemím, jako jsou Seychely, Mauritius, které udělali vše, co mohli, aby abychom nejen společně odrazovali pirátství, ale abychom je i stíhali, soudně stíhali. Kenia, tam politická situace nebyla vždy vhodná, ale snaží se rovněž a i Tanzánie. Tam zejména chceme vězeňské kapacity dostat na mezinárodní standard OSN na tu úroveň, aby i tam to bylo možné. Doposud jsme stíhali a i máme ve vězení už velký eh, počet pirátů a dvě kauzy běží ještě na Seychelách a v Mauritiusu a to jsou velice důležité záležitosti. That the last area was, I think, to do with um, our intelligence on... A pak eh, naše spravodajské zprávy a eh, propojení s islámským státem. Tady si myslím, že mezi oběma těmi stranami není žádné propojení, nicméně jsou tu vždy zprávy o tom, že existuje finanční propojení. My jsme ale nebyli schopni prokázat, že piráti financují radikální islamce. Nicméně organizace jako Al-Shiba v podstatě daní veškeré podnikání v jimi kontrolovaných oblastech Tady je třeba tedy prokázat, že zda mají tedy nějaké zdaněné příjmy. I'm aware that some members would like a já vím, že někteří naši členové by si přáli položit dodatečné otázky. Nicméně já se musím omluvit, náš další pozvaný host je již přítomen a tímto musíme tedy uzavřít tento bod pořadu jednání. Pane generálmajore, já vám velice děkuji za tuto tak plodnou výměnu eh, názoru. Já doufám, že budeme zachovávat eh, tyto kontakty a setkání i nadále, abyste nás poinformoval o operaci Atalanta protože je důležité vědět, jak si stojí Evropská unie v tomto potírání piráctví, zejména prostřednictvím nové generace mechanismů. Atalanta, Eunafora, také Sofia, která byla zmíněna, to jsou, myslím, eh, schopné prostředky k útokům na eh, jejich kapacity. Děkuji vám. Please stay. Ladies and gentlemen, eh, Dámy a pánové, a my přejdeme okamžitě k dalšímu bodu našeho dnešního pořadu jednání. A mohu říci, že nyní je mi velkou ctí u nás přivítat brigádního generála Dominika Žela, který je velitelem misem e EUMAM RCA to znamená eh, v Středoafrické republice a uběhlo již téměř eh, rok od doby, kdy jsme navštívili Středoafrickou republiku a měli jsme možnost se tam dozvědět mnohé o eh, jejich operacích v průběhu té poslední fáze té švocí mise Evropské unie, operací také EU eh, e Minuska. Navštívili jsme příslušné orgány Středoafrické republiky. Bylo to tak v mezidomy eh, dárcovské konference eh, organizované tady v Bruselu ze strany paní Mogherini a stávajícího předsednictví paní a paní prezidentka paní Sambabanca se zúčastnila také společného setkání mezi námi a výborem AFET v polovině roku 2015. A nyní tedy máme příležitost si vyměnit názory s panem eh, velitelem tady tohoto eh, eh, té mise EUMAM a Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Pro mne je velkou ctí, že se nyní mohu obrátit na vás všechny, abych vám tedy představil misi EUMAM ve Středoafrické republice a abych pohovořil to, čeho se nám již podařilo dosáhnout já jsem byl jmenován v lednu loňského roku, abych vedl tuto misi a budu ji vést až do konce, to znamená do července tohoto roku. Je to komplexní mise, ale také velice povzbuzující, protože se zahrnuje do toho obecného eh, rámce po uplynutí jednoho roku a poté, co jsme překonali všechny eh, závažné problémy, tak mohu říci, že v Bangi jsme opravdu vlivnými eh, takový partnery a také, eh, že došlo k restrukturalizaci tamních složek FAC a Um, nyní tedy připravujeme základy pro profesní armádu, která bude rozvíjet nadcházející misi EUTM, což bude takovým pokračováním našeho mandátu. Uh, Přítomnost Evropské unie v Středoafrické republice si klade za cíl podporovat populaci a doprovázet také orgány v procesu rehabilitace státu. Tento globální přístup také klade velký význam rozvoji, stabilitě a bezpečnosti. To jsou takové prioritní prvky, které umožňují Středoafrické republice vzejít z té hluboké krize, ve které je nyní ponořena. EUMAM se zahrnuje do tohoto globálního přístupu. My jsme byli schopni se přizpůsobit tamnímu kontextu a využili jsme proto výtečné přítomnosti EUFORu, s nimi jsme byli v kontaktu v rámci této sítě a můžeme říci, že tedy důvěryhodnost Evropské unie se zachovala na nejvyšší úrovni. Misi EUMAN ta se stává ze 70 pracovníků pocházejících z 11 zemí a chci zdůraznit vysokou míru motivace veškerého našeho personálu a máme tady velice eh, kvalitně jednotnou, jednotný tým který eh, pracuje na tak náročné misi. Nyní náš mandát se stává z poradenství středoafrickým orgánům, neoperační pokyny a podpora minusce. Nyní tedy eh, se zejména snažíme eh, znovu zavádět stabilitu, podporovat tamní orgány, i když Minuska je v tomto hlavním aktérem, co se bezpečnosti týče a ještě asi několik let bude pokračovat. My se snažíme vytvořit základy profesní armády, podporovat je, aby byla zajištěna demokratická kontrola. Následně bych rád pohovořil o výdobicích této naší mise. V první řadě eh, bylo třeba mít na paměti realitu této země. Eh, nyní tedy je to MINUSKA, která zaručuje bezpečnost a je plně operativní. Za druhé embargo je zejména zatěžující vzhledem k jeho ráznosti. Pak rozpočet složek FAKA, ten se týče zejména platů, ty je absorbují naprosto. Po šesti měsících se nám podařilo přesvědčit tamní orgány, že je zapotřebí tedy změnit určitý přístroj, ten přístup, co se týče nadměrného populismu v březnu, když jsme se tam eh, dostali v loňském roce, tak jsme tam měli opravdu velice nekvalitní vojsko, bez jakýchkoliv archivů, bez dostupného materiálu, bez kontrolování plnění cílu a podobně. Vůči takovému tedy stavu a nedostatečnému také řetězci vedení jsme, způsobili, jsme zavedli přístup od zhora dolů, tedy začali jsme restrukturalizací ministerstva obrany. První potíží bylo identifikovat eh, příslušné eh, korespondenty na všech těch úrovních příslušných orgánů. Toto se nám podařilo, tedy za pomoci našich poradců, vytvořit takovou určitou dynamiku a znovu jsme tedy eh, zavedli řádné fungování ministerstva, je dobře organizované a koordinované. A nyní soustředíme úsilí na reorganizaci hlavního štábu, vojska, takovým důležitý, je to důležitý předpoklad pro to, abychom tu měli tady kvalitní profesionální vojsko. Ještě bych chtěl zdůraznit, že za to období jednoho roku jsme měli dva ministry a tři eh, šéfy hlavního štábu a od 30. března tu bude zase další nový tým. EUMAM je mise, která je taková specifická, protože jsme ji museli vybudovat úplně od nuly první řadu bylo zapotřebí zajistit si důvěru ze strany FACA a pak také rozšířit naši sféru vlivu. Bylo zapotřebí určitého času. My jsme tam přišli, vlastně neměli jsme dostupný materiál ani financování pro naši působnost, ale nyní opravdu můžeme říci, že už jsme integrováni a provádíme tuto práci za pomoci opravdu loajálních úředníků. Nyní se tedy soustředíme také na výcvik a školení těch středních kádrů a také na změnu mentalit a přístupu. Ještě, co se týče našeho vlivu působnosti, mohu vám říci, že EUMAM je tady význačným aktérem politicko-vojenským, který uznáván je i v Bangi. Ehm, středoafrické orgány jsou s námi v pravidelném kontaktu, tedy i s ministrem obrany, ale i s dalšími ministerstvy, kde tedy hovoříme o tématech obrany z toho globálního hlediska. Já jsem měl příležitost také bilancovat situaci s paní prezidentkou jsme také uznáváni ze strany mezinárodního společenství a prostřednictvím našich pravidelných setkání s velvyslanci a šéfy misí. Také jsme mohli rozvinout privilegované vztahy s Minuskou. Ovšem zejména s delegací Evropské unie, tam máme opravdu velice úzké vztahy a, a t, uplatňujeme ten přístup a, a hovořit jedním hlasem, protože pokud se cokoliv představí jedním jednotným hlasem, tak jsme úspěšní. Rozvinuli jsme také podstatné úsilí v oblasti lidských zdrojů a v oblasti bezpečnosti. Bez pochyby e, oblast lidských zdrojů to je oblast, kde působíme velice jasně. A kontrola e, tady e, stavu zaměstnanců, to je naprosto zásadní. Zaregistrovali jsme 7300 členů eh, FACA. Mm, bylo zapotřebí snížit eh, mírně jejich počest a integrovat také ty bývalé eh, vojáky a rekrutovat mladé v rámci reformy sektoru bezpečnosti. Tady jsme velice podpořili Minusku, aby mohla pokročit v tom procesu v rámci toho globálního kontextu. Jako doplnění našich aktivit zacílených na vojsko FACA, tady jsme opravdu měli úspěch v rámci takového prvního Eh, kulatého stolu a nyní eh, tedy spolupracujeme na vytváření národní politiky bezpečnosti a etického vojenského kodexu. Na závěr, co se týče té neoperativní složky, tady jsme podpořili také efektivitu toho řídícího řetězce a navýšili kompetence personálu. Máme také nějakých 400 stážistů, zejména tedy eh, vojáků Eh, tedy úředníků, pardon, kteří eh, byli přesunuti z EUMAMu. Navíc eh, při realizaci projektu jsme také byli schopni vylepšit úroveň naší viditelnosti. Soustředili jsme se na rekonstrukci kampu Kasaj a tam jsme začlenili zejména do této práce členy FAKA. Ehm, financování tady pochází z velké části z Francie a z Lucemburku, je to nějakých 450 tisíc eur a díky tomu jsme mohli provést opravdu konkrétní kroky. Také jsme byli schopni se tedy přizpůsobit tomu novému prostředí a na nové výzvy. Středoafrická republika byla velice postižena těmi násilnými událostmi z podzimu roku a zaznamenávala tedy symptomy opravdové občanské války. Ehm, Minuska tedy získala eh, kontrolu, nicméně byly tam potíže a navíc účastníci FAKA byli obviněni, že se účastnili těchto eh, neblahých událostí. My eh, za EU jsme tedy, my jsme tedy analyzovali pardon, situaci a došli jsme k následujícím závěrům, že je nemožné tedy uh, slučovat jak členy FAKA a těch uh, eh, antibalakových uh, eh, uh, milic. Povzbuzovali jsme vojáky FAKA, aby jaksi ozdrav, vedli určité ozdravení v jejich řadách, bylo zapotřebí navýšit míru kredibility. Uh, uh, a také bylo zapotřebí nastolit autoritu a disciplínu. Takže tady je důležité, abychom i nadále e, napomáhali e, vojskům FAKA. Myslíme si, že FAKA představují zároveň tedy jak hrozbu, tak i potenciál. Je to hrozba, protože je to nějakých 7 tisíc mužů, kteří jaksi nemají uh, práci a to může být faktor nestability. A ten potenciál, který v nich vidíme, je, že tu máme tedy opravdu loajální podporu um, proškolených um, mužů, kteří by mohli za podstatné pomoci vytvořit opravdovou profesionální armádu. Aktivity na úrovni ministerské. Máme tu tedy Mm, eh, nového populistického ministra od listopadu loňského roku. Ehm, došlo k určitým krokům, které ale které tedy snížily kriminalitu, nicméně jejich působení není eh, podrobeno nějaké vojenské kontrole. Členové FAKA by se měli co nejdříve vrátit do kasáren, aby se opravdu i z nich eh, nestali nějací um, řekněme, škůdci, kteří eh, postihují eh, ještě více tuto zemi, místo aby pomáhali. 30. Eh, března tedy nastoupí nový prezident, pan Tuadera, a já se s ním setkám, také setkám s delegací Evropské unie a pohovoříme tedy o výzvě, jakou vidíme v reformě vojsk FAKA. Pokračujeme tedy v kontaktu s místními e, orgány. Vidíme tady takové mm, e, dvě pole působnosti, tedy evropské projekty a reforma vojska. Já si myslím, že naše podpora je zásadní. Výsledky jsme si už ostatně i potvrdili, takže jsme novému prezidentovi navrhli určité konkrétní kroky Eh, že tedy zapotřebí zejména ozdravit eh, jak si mm, ty řady zaměstnanců a musí proto existovat ale také opravdová politická vůle. A nyní zmíním také tu tranzici směrem k EUTM, zavedení EUTM a eh, to bude provedeno na základě určitých kritérií. V první řadě je třeba Um, dokončit úspěšně ten volební proces demokratickým způsobem zapojení FAKA do procesu reform a prověření uh, uh, personálu. To bude tedy ten, um, ty podmínky, za kterého bude možný přechod z EUMAM na EUTM. Takže EUTM převezme to, co spadá nyní pod EUMAM. Operativní školení to bude něco nového a my se musíme připravit, aby EUTM tedy od července mohla začít působit za těch nejlepších vytvořených podmínek. No a proto bude zapotřebí vytvořit opravdový eh, ten eh, řídící eh, řetězec, který bude funkčně efektivní, mít příslušná vyškolená vojska, to, mm, ten kase. Ta kasárna v Kasa je rehabilitována, řádně zorganizována a je tedy nezbytné naléhat na to řádné vycvičení vojáků. Evropská unie nevyšle žádné svoje týmy, bude zapotřebí jim zaslat zejména materiál pro to školení, um, to znamená vybavení a i určitá lehká vozidla. Na závěr bych chtěl říci, že EOMAM je tedy mise, která napomáhá zemi v krizi, zastávající situace. Se jedná o přechod tedy několika misí z EUFORu na EOMAM a na EUTM a je tu tedy možnost eh, nabízet i určitý eh, multiplikační účinek a mise EUMAM učinila tedy velice konkrétní viditelné kroky. Vše máme řádně naplánováno až do konci působnosti mise do července 2016. Ty cíle naprosto eh, odpovídají té tranzici mezi misi EUMAM a EUTM. Tato tranzice proběhne bez potíží ze strany tedy i e, vládní e, rady a soustředil se zejména tedy na to školení a cvičení vojáků FAKA. Nicméně v létě bude zapotřebí nalézt řešení, aby se vojenské složky do dovybavily. Důležitá nadcházející etapa to bude e, vytvoření nebo zajištění toho, aby to, to vojsko mělo opravdu úspěch. A následně uh, ta transformace vojska FAKA na opravdu profesionální armádu, to bude vyžadovat úplnou rekonstrukci této instituce kámen od kamene od samotného počátku, aby řádně sloužila jejich Děkuji vám, pane generále. Teď zahajujeme diskusi. Paní Gomez jako první. Děkuji vám, pane generále, za eh, vaši prezentaci a blahopřeji vám k práci, kterou provádíte. Já jsem vás tak poslouchala a říkala jsem si, že toto je to, co jsme chtěli dělat v Guinea Bissau, ale bohužel jsme s tím přestali. Měli jsme to udělat i v Libii, ale protože jsme opět byli hloupí nebo chamtiví, tak jsme nechtěli ani jsme se o to vlastně nepokusili. Ale přesto můžeme říci, jako říkáte vy, že bez profesionální armády a bez jasně strukturovaného bezpečnostního systému není možné, aby vznikla jakákoliv forma vládnutí v jakékoliv zemi. A to se zejména týká, co se týká e, této části světa, ve které vy pracujete. Doufám, že tato mise bude mít dopady daleko nad rámec tuto vaši konkrétní oblast. Myslím si, že je naprosto jasné, že takovouto misi budeme potřebovat v Líbii, čím dřív, tím líp. Ono by bylo lépe, kdybychom ji už dávno měli, ale bohužel asi chvíli potrvá, než pochopíme, že je potřeba něco podobného v Libii udělat, tedy pracovat s místními hráči. A chci se vás zeptat, protože Středoafrická republika má celou řadu kontaktů s Libií a celá řada těch problémů tam je napojených na otázku integrace a na podobné problémy, které jsou v Libii, například co se týká toků zbraní mezi oběma zeměmi. Protože zbraně buď pocházejí ze Středoafrické republiky, nebo do ní míří. Vy jste řekl, že tato práce je velice důležitá z celé řady důvodů. Řekl jste také, že Populistická činnost se snaží o pravý opak toho, co chcete v jinými slovy. Nechce cvičit ozbrojené složky a zároveň eh, v podstatě existují různé paralelní skupiny milic. S přihlednutím k tomu eh, se chci zeptat, jak můžeme jaksi odpojit od Středoafrické republiky vliv Líbie zejména když víme, že eh, na severu Libie je činný islámský stát a snaží se dostat dál na jich. A eh, na jich znamená do Nigeru a do Středoafrické republiky. Jak strukturujete svůj přístup? Doufám, že to děláte i v rámci operace Sofia, která působí ve Středomoří. Doufám, že máte nějakou součinnost. Takže jakým způsobem je ta aktivita strukturována. Nakonec, co se týká nutného vybavení vojenských sil, vy říkáte, že je potřeba najít nějaké třetí státy. Já se chci zeptat, zda to je praktické. A zda bychom neměli provést jakýsi přeskum naší eh, námitky k tomuto. Já si myslím, že kdokoliv dodává zbraně, by je měl i ovládat. Děkuji, paní Valero. Eh, děkuji vám. Já budu mluvit švédsky. Nasaďte si prosím sluchátka. Ráda bych se vrátila k tomu, co říkala eh, před chviličkou paní Gomez. Já jsem se účastnila cesty delegace do Středoafrické republiky zhruba před rokem a kousek a byla to velice dobrá návštěva. Bylo dobře vidět, jak si tamní lidé váží práce EU, a to mluvím tedy jednak o obyvatelstvu, ale také o politicích. Já bych ráda zdůraznila, že jsem celou řadu těch pozitivních aspektů viděla z první ruky. Jedna eh, ze schůzek na ministerstvu eh, obrany eh, se točila kolem tématu, že obrané síly potřebují nějakou výstroj a výzbroj. Ale jak říkala paní Gomez, jak zajistíte, že tato výstroj a výzbroj zůstane v rukou armády Středoafrické republiky. Vzhledem k tomu, že ty ozbrojené složky vlastně mohou třeba jeden den dostat nějaké, nějakou výbavu a druhý den ta výbava najednou skončí někde úplně jinde. Takže jak zajistíme, že ta výstroj a výzbroj zůstane v rukou armády a nedostane se do rukou milicí? Já vím, že to je složité. Chápu, že armáda výstroj a výzbroj potřebuje, ale ono je velice složité to dohledávat. No a pak jsem se chtěla zeptat na něco úplně jiného. Vzhledem ke eh, zprávám, které eh, slýcháme o sexuálním týrání dětí, jsou to skandály, kde dokonce i vojáci donutili děti k sexu. Eh, zrovna před pár dny jsme si četli o jedné sedmileté holčičce, kterou vojáci donutili k orálnímu sexu. Byl to francouzský voják, který eh, eh, orální sex požadoval výměnou za vodu a sušenky, takže eh, jsou to vojáci všeho druhu, kdo páchá tyto trestné činy. A jsou to činy, které kdyby byly spáchány v našich zemích, tak ti lidé by byli odsouzeni a to velice přísně. Například zejména, kdyby se to stalo ve Švédsku. Pokud byste něco takového udělali dítěti ve Švédsku, tak by na vás zákon dopadl velmi tvrdě. Eh, četla jsem, že v tomto případě, a to bylo v roce 2014, že v těchto případech, kde dochází k páchání trestných činů na dětech, došlo k tomu, že pak lidem pozastavili plat třeba, ale nikdo je k ničemu neodsoudil. Chci se zeptat, eh, co můžeme dělat, když se eh, objeví nějaký takovýto případ. Máte třeba nějaká školení nebo výcvik eh, pro lidi, kteří se účastní těchto misí, kde můžete mluvit o tom, co by se mělo a nemělo dělat a jaké sankce mohou nastat, pokud někdo tu pomyslnou linii překročí, protože upřímně řečeno pozastavení platu nestačí, musí dojít přece k nějakému trestu, k nějakému postihu za ten spáchaný zločin. Proto se chci zeptat, jak pracujete vy e, v té naší evropské misi v tomto ohledu. Děkuji. Já bych si přála, aby i polská kabina mohla být e, aktivní na tomto zasedání a proto budu hovořit svou mateřštinou, když budu pokládat svou otázku. Děkuji vám velice, pane generále, za takto podrobnou úvodní prezentaci. E, v průběhu té návštěvy, kterou vyhodnocuji podobně jako paní Valero, tedy jako nesmírně hodnotnou, ono to bylo opravdu velice zřejmé, jak v případě eh, místních občanů Středoafrické republiky, tak i v případě eh, místních i eh, vyšších vládních orgánů, že je EUFOR ehm, velice vážená mise. Dokonce zazněly i obavy, že do budoucna by jakýkoliv, jakákoliv následná koncepce té mise už nemusela být tak účinná, a tak komplexní a neustále nám bylo potrhováno, že si váží takto komplexního přístupu a naopak volali ještě po rozvinutí té mice. Jak chcete hodnotit vy po té době, tedy po více než roce, stav bezpečnosti ve Středoafrické republice? Tedy jak to vypadá z pohledu napětí mezi Sinakai a Antipalaka. Jste svědky případného zrcadlení se e, nějakých pnutí i v armádní jednotce, tedy v rámci FACA, dochází i tam k napětí, anebo můžeme hovořit o určitém pokroku a, u, a o tom, že se armádě daří stávat se nestranou, neutrální. A ještě další podotázka, jak to vypadá z výhledy na odzbrojování ilegálních bojůvek, bojůvek, milicí, které byly a jsou ještě um, účastníky různých střetů, bojů zda tam dochází k pokroku toho ozbrojování. A pak ještě chci vyjádřit své znepokojení z pohledu výzbroje a výstroje, kterou teoreticky předáváme do rukou FACA. Což je vlastně navázání na předchozí otázku a zároveň i otázka na eh, nestranost armády do jaké míry už armáda uzrála, jaká tam vládne morálka, zda můžeme důvěřovat té armádě, že pokud k něčemu dojde, tak eh, bude sehrávat opravdu neutrální úlohu, úlohu ehm, někoho, kdo rozdělí eh, z nesvářené strany. Pane generále, máte slovo. Bien, mais merci beaucoup pour toutes ces, ces questions euh, très intéressantes. Srdečné díky za tolik zajímavých dotazů. První otázka. Ta se týkala Libie a vlivu Libie a jiných platform, na nich dochází k ozbrojeným konfliktům na situaci ve Středoafrické republice. Konflikt eh, ve Středoafrické republice má takový eh, dávný původ, kdežto eh, ten aspekt náboženský se k tomu přidal až v roce 2014. Je to ale zároveň konflikt, který se neustále objevuje v médiím, což mu nepomáhá, protože jak v armádě, tak na veřejnosti, je to spíš vnímáno jako střety různých kmenů. A e, poté se teprve na to jakoby nabaluje aspekt e, islámu například a islámských e, politických hnutí. Tedy Středoafrická republika sousedí se šesti státy. A tam můžeme mít obavy, že z důvodu vákua v oblasti bezpečnostní by se tam mohl dostat právě do Středoafrické republiky Boko Haram. Zatím ale s potěšením mohu konstatovat, že Boko Haramu se nepodařilo přenést svou činnost do Středoafrické republiky a rovněž i Libie. Tam spíš běží ty toky jak milicí, tak zbraní přes Čad a přes Sudan vliv Libie zatím není prokazatelný, i když je neustále zmiňován. My však víme, že jak Africká unie, tak i Evropská unie vždy zbystří, zpozorní, kdykoliv se hovoří o hrozbě terorismu. Ale ono to není tak snadné, odhadnout, kdy by mohlo dojít k pokusu o teroristický útok směrem ze severu. Veřejnost však neakceptuje tyto jevy, ono to není součástí kultury Středoafrické republiky. Akceptace pro teroristy či islámské fundamentalisty. Pak ještě jste se tázala, eh, zda eh, tam dochází k problému v oblasti zbraní. Tam se hovořilo o embargu zbraní, které by se mělo týkat všech ozbrojených zkusin, skupin. Tedy v roce 2013 FACA téměř už zmizela, roztříštila se, ale nyní se embargo ocitlo před takovou brzdou ze strany FACA. FACA totiž ještě není stoprocentně funkční armádou, armádou, kterou je možné někam nasadit. Je to spíše taková přemostující záležitost. My nejdříve musíme FACA posílit po operační stránce, e, proškolity a tak dále. Zatím musíme pokračovat v budování armády a to musí doprovázet i budování obraného sektoru jako takového. A tady musím říci, že eh, ten kontext s minuskou je, Minuska totiž se právě účastní toho budování něčeho, co může, může být eh, nazírán jako regulární armáda krok po kroku. Nejdříve jsme se účastnili nově, nového nastavení státní obrané politiky, plánování například eh, počtu misí, počtu nasazených sil, obrané síly, tedy armáda a bezpečnostní složky. Tady je třeba nalézt dobrou definici, která od sebe oddělí z pohledu příslušných úkolů, každý úkol, každou misi, eh, pak se podle toho dá propočítat nutnost výbavy a rovněž i budování zdroje. A eh, to je i jeden z problémů, s nímž se otázka FACA potýká, totiž nedostatek zdrojů. A jakým způsobem je možné kontrolovat výstroj a výzbroj, kterou předáváme jednotkám FACA? Ano, je to problém. Kdykoliv se snažíte postavit na nohy armádu, proškolujete personál, vedete ty lidi eh, krok po kroku k určitému konečnému tvaru tak ono je to v podstatě pouze praktická záležitost, ale v určitém momentě musíte předávat postupně ty pravomoci generálnímu štábu, například příslušným pověřencům, i těm, kteří jsou odpovědní za personální otázky. No a to právě probíhá. Pak ještě otázka na eh, sexuální zneužívání nezletilých. To je samozřejmě nepřijatelné, je to trestný čin a není to slučitelné s přístupem Evropské unie v rámci EUFOR. V roce 2012 ten kontingent, mm, který tam byl, ten se mě konkrétně netýká, ale tady má politickou odpovědnost právě Evropská unie. A ta musí mít konkrétní obrys, protože tito lidé jsou proškolováni, než jsou vysíláni. A pak by měla nastat kontrola i v místě a právní zodpovědnost spočíná na členských státech. Ty pak musí pohnat dotyčného předsoud. Eufor jako takový, no tam už se e, právě vůči tomu příslušná země vyjádřila. A nyní už běží e, přípravná fáze pro soudní postih. Já se domnívám, že Evropská unie musí přistoupit k silnějším preventivním krokům, aby bylo možné se zbavit takových nežádoucích fenoménů. My máme nulovou toleranci u nás o tom vás mohu ujistit. My máme důstojníka, který je odpovědný za eh, problémy, které se týkají například eh, genderových záležitostí, sexuálních záležitostí. A já jsem pak osobně informován, on je v místě a já podpořím jakékoliv vyšetřování bude-li nutné. Ale jinak eh, musím říci, že vztahy například naše s místními eh, jsou dobré a já jsem rád, že jste i vy byli svědky toho, že vše, čím se Evropská unie zabývá ve Středoafrické republice, je takto ve takové vážnosti. A zároveň ale je to bedlivě sledováno, ale naštěstí je to vyhodnocováno vždy důsledně kladně. My ze své strany se opravdu snažíme jednat odpovědně, ale zároveň postupně předáváme různé pravomoci místním orgánům a přitom k tomu máme poměrně skromné zdroje. Pokud ale dostaneme očekávání veřejnosti, tak dosáhneme to, že budeme bráni vážně, i naše doporučení budou brána vážně a budeme i akceptování. Kofi Annan jednou prohlásil, neexistuje bezpečnost bez rozvoje, neexistují lidská práva. Nebudeme mít lidská práva, pokud nedojde k bezpečnosti a k rozvoji. A já souhlasím s Kofi Ananem. Pokud se budeme pokoušet nastavit v každé zemi tak silné instituce, aby se občan nemusel bát, aby mohl bezpečně žít, tak to je ten první krok a naštěstí my jsme velice dobře akceptováni právě ve Středoafrické republice, tedy když vidí lidé ten modrý prapor s 12 hvězdami, tak se rozáří. A e, kdykoliv vedeme dialog se zástupci místních orgánů, tak se jich vždy tážeme. Jste ochotní přistoupit na to či na ono, protože to jsou hodnoty, o něž Evropské unii jde. Naštěstí to zatím běží. Dokonce i ministrům jsem řekl eh, FACA v Bangui víceméně má být jak armádou, tak i sebeobrannou jednotkou, což není nutně ideální řešení a naštěstí nám naslouchali. A v oblasti Bangui se už na podruhé podařilo posílit naše jednotky. A tím se asi odlišujeme od jiných. Jako ozbrojená jednotka jsme téměř součástí FACA. Víme, co co je motivuje, jsme tedy schopni včas zasáhnout, máme i dobré kontakty na ministerstvech. Víme, s kým se dá spolupracovat. Pak ještě byly otázky v obocné e, záležitosti a my jsme měli obavy, než přijela návštěva 30. listopadu. E, návštěvy papeže. Tam jsme měli obavy, protože tam docházelo ke střelbě, k trestným činům, ale ono to byl určitý očistný moment, protože muslimové se sami ukáznili v té čtvrti, kde mají většinu. Tedy jednalo se o přímo symbolický akt a posléze Minuska si vlastně posílila svou pozici, což vedlo ke snížení zločinnosti a e, CAAF tam rovněž pomohlo té situaci. Nyní ale se musí vrátit do základny, jak už jsem předeslal. Situace už je ale stabilnější. Rovněž i na venkově jsme svědky situace, kdy se ozbrojené skupinky snaží stát se součástí politických struktur, což eh, postupně by mělo poveze, po, vést k tomu DDR, tedy odzbrojení, demobilizaci a reintegraci a my věříme, že by tento projekt eh, o zkratce DDR se mohl povést, pokud bude mít příslušné finanční zdroje. Tedy vůči budoucnosti jsem opatrným optimistou. Domnívám se, že když budeme eh, předávat otěže v červenci, eh, tedy bude situace už natolik uzrála, že by se to mohlo povést, i když eh, nesmíme zapomínat, že občané mají určitá přání a přitom vládní orgány Středoafrické republiky zatím s reformami někdy zdráhavě přistupují. A i obyčejný občan musí souhlasit s tím, že záleží na smíření. Děkuji vám, pane generále. Tím jsme uzavřeli tento bod pořadu jednání. Mohli jsme si vyslechnout zprávu o aktuálním stavu věcí ve Středoafrické republice a o takto významné evropské misi. Zůstaneme bdělí, budeme sledovat bezpečnostní situaci ve Středoafrické republice. Ona totiž souvisí s bezpečnostními otázkami, které se týkají našich jižních eh, sousedů. Cokoliv, co se děje někde v Africe, se může vlnově rozšířit do jiných afrických zemí a pak eh, máme země na pobřeží Středozemního moře a proto na tom tak záleží. Děkuji tedy, pane generále, za váš čas, který jste nám věnoval.